Liebe Kollegen, liebe Kollegen, Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítám k dalšímu průběhu našeho zasedání. Upozorňuji vás na začátku zasedání, že jsme prohodili body 6 a 9, to už jsem řekl dnes ráno, všichni s tím souhlasili a moc bych vás požádal o to, abychom při dnešním a zítřejším programu se skutečně chovali všichni nesmírně disciplinovaně a dodržovali časy, jinak to nezvládneme. Je to dnes i zítra nesmírně obtížný úkol to zvládnout, eh, protože tady máme celou řadu zajímavých hostů, takže tím začnu. Jako prvního hosta tady máme zástupce maďarského předsednictví. Velice srdečně tady vítám pana ministra Felidio a pana ministra Nitra. Srdečně u nás vítejte. Jeden pán je minister pro národní rozvoj, eh, klima a energie a pan Nitra je eh, příslušný pro komunikace. Doufám, že jsem vaše jména vyslovil alespoň trošku správně. Máme hodinu čas a a domluvili jsme se tak, že páni ministři udělají pár úvodních poznámek a vy budete mít potom možnosti klást dotazy. Můžete začít, prosím, pěkně, pane Feregi. Děkuji dřív, než přejdu do maďarštiny, eh, abych eh, vám eh, sdělil, E, něco úvodním slovem, tak e, dovolte, abych řekl, že je to pro mě velká čest a potěšení e, být zde přítomen na jednání vašeho výboru jménem maďarské vlády, maďarského předsednictví. Dovolte, abych vám stručně vysvětlil, jaká je struktura našeho Ministerstva pro národní rozvoj a Eh, po, je tomu tak, že po změně vlády před sedmi měsíci jsme vytvořili některé nové úřady, nová ministerstva a jedno z nich je právě Ministerstvo pro národní rozvoj, které má na starosti několik eh, oblastí, včetně infrastruktury, telekomunikace, eh, energetiku a politiku soudržnosti, rovněž tak politiku E, rozvoje venkova, e, zadávání veřejných zakázek, e, státní politiku v této oblasti. Takže je to poměrně obsáhlý resort a proto tedy budu zodpovědný za několik formací během maďarského předsednictví na úrovni rady, proto jsme si tady tak trochu provedli dělbu práce a můj kolega má na starosti informatiku a komunikaci a e, vlastně předsedání radě a já mám e, ostatní oblasti. Takže po těchto krátkých slovech úvodem bych přešel s dovolením do maďarštiny a předložil vám naší vizi tohoto rezortu během e, maďarského předsednictví. Vážený pane předsedo, vážení páni poslanci, je mi velikou ctí eh, ve jménu maďarského předsednictví vám představit priority maďarského předsednictví v oblasti energetiky. Cílem maďarského předsednictví eh, je vytvoření silné konkurenceschopné Evropy a domníváme se, že pro dosažení těchto cílů musíme, pomě- musíme dát veliký význam energetické politice. Během maďarského předsednictví eh, budeme muset pojednávat strategické dokumenty, která, které celá desetiletí budou určovat směry energetické politiky do budoucna a budeme také projednávat nástroje, které nás povedou k tomuto cíli. Eh, maďarské předsednictví podnikne vše, eh, co bude v jeho silách eh, proto, aby v příštím pololetí otázky požívající prioritu mohly být přijatelným způsobem vyřešeny na evropské úrovni. To je nutné, chceme-li dosáhnout eh, cílu, které si Evropa vytýčila, mimo jiné také strategii 2020 a známé cíle 2020 v energetické oblasti. Maďarské předsednictví bude jako první důležitou událost 1. února eh, pořádat akci k eh, obnovitelným solárním energiím. Jde o to, aby energetická politika eh, se stala skutečně základním pilířem a aby tady došlo k perspektivním eh, rozhodováním. Eh, požadavky rady se budou projednávat na Radě pro obecné záležitosti a všichni mm, se budou snažit usnést se na věcných závěrech této rady v únoru. Příprava energetické strategie začala již minulém roce a má dlouhodobější priority těmto oblastem patří taková odvětví související s konstatováním a prací komise a související také s doporučením parlamentu, jako například završení, končení vnitřního trhu, energetická účinnost, infrastruktura, výzkum, vývoj, inovace a také dostatečné čerpání národních zdrojů a mezinárodní vztahy v energetice za dbaní etických principů. To jsou eh, ty hlavní priority. Je třeba je také uskutečňovat v rámci regionální spolupráce. Většina úloh, které sebou nesou tyto priority, požadují ehm, financování jak z evropských, tak i z národních zdrojů. Je důležité vyzdvihnout že počítáme také se spoluprací ministru pro energii a spoluprací vašeho výboru, abychom skutečně došli k perspektivním eh, cílům pro maďarské předsednictví je nesmírně důležité, aby tyto priority byly skutečně sledovány až do roku 2020 i po té. Maďarské předsednictví se domnívá, že by mělo dojít ke společnému mm, eh, sladěnému postoji eh, v oblasti rozvoje infrastruktur a také je třeba e, dospět ke zkrácení udělování povolení a je třeba vypracovat také opatření pro usnadnění přeshraniční spolupráce tím, abychom mohli vytvořit účinný trh s energií. K tomu jsou zapotřebí kroky nejenom eh, v oblasti energetické politiky. Potřebujeme také společné účinné vystupování vůči třetím státům. Je nesmírně důležité, aby všichni občané měli pocit, že Tady existuje bezpečnost energetického zásobování a paralelně s tím musí být zohledněna konkurenceschopnost a trvalá udržitelnost. První výměna názoru k tomuto dokumentu eh, se uskutečnila již tři týdny po přijetí dokumentu. Zatím máme pouze provizorní stanoviska a během maďarského předsednictví bychom chtěli pokračovat v pojednávání tohoto dokumentu. Eh, zejména s ohledem na zasedání Evropské rady 4. února a s ohledem na summit, eh, který se koná v únoru jehož cílem je schválení závěru rady v souladu s touto strategií. Co se týče struktur, naším cílem je zabezpečit konzistentnost a zvýšit konzistentnost energetických struktur za zohledňování sociálních i ekologických cílů, zejména co se týče skleníkových plynů a obnovitelných energií i co se týče dekarbonizačních cílů až do roku 2050 a co se týče um, energetického mixu, což znamená na jedné straně budování inteligentních sítí a stále Eh, větší rozšiřování nabídky eh, nabizitelů, jakož i budování odpovídajících systémů pro přenos eh, a také pro vázání uhlíku a CO2. Pro uskutečnění těchto cílů je důležité dosáhnout souladu mezi národními plány, mezi fungováním vnitřního trhu, požadavky trhu a investičními záměry, jakož i mezi evropsky dotovanými projekty. V souvislosti s financováním je třeba zabezpečit aby tady platil eh, princip eh, znečišťovatel platí a aby bylo zabezpečeno, že se skutečně bude správně hospodařit s penězi daňových poplatníků. Eh, eh, evropský propojený energetický trh bude až do roku 2020 potřebovat investice ve výši 1 bilion mm, euro musíme na to nalézt společné stanovisko, z jakých peněžních prostředků budeme financovat takovéto projekty, jaké podpůrné mechanismy zavedeme, jaké koridory by měly požívat prioritu a jaké projekty je třeba podporovat. V roce 2011 Komise zpracuje doporučení pro financování energetických infrastruktur a proto maďarské předsednictví uspořádá konferenci o infrastrukturách v energetice 16. a 17. května. Dalším důležitým prvkem je také otázka energetické účinnosti akční plán pro energetickou účinnost a jeho přeskoumávání je jedním ze zásadních bodů maďarského předsednictví. Považuji za nesmírně důležité v příštích měsících na evropské úrovni stanovit patřičný rámec, který nám vytvoří základ pro další kroky do budoucnosti. Za zohlednění doporučení parlamentu, které byly schváleny nedávno pro přeskoumání této strategie, můžeme vycházet z toho, že otázka energetické účinnosti eh, bude důležitým bodem našeho jednání, stejně tak jako na diskuse, kterou vedli naši ministři o strategii 2020. I zde se ukazuje, že je třeba dále využívat úsporného potenciálu v oblasti užívání energie v Evropě a hospodářský růst musí být odpojen od stále vyšší spotřeby energie, protože to je předpoklad pro vyšší konkurenceschopnost. Tento přístup bude mít konkrétní výhody pro občany a občanky protože tím pádem by faktory za plyn a energii neměly být tak vysoké. Energetická účinnost není pouzou prioritou pro Evropu. Je to oblast, kde se odvíjí také spolupráce s jinými státy, mm, které eh, mají například vysokou úroveň emisí. Dosavadní jednání ukázala, že design a label jsou nesmírně důležitými faktory, Eh, kde eh, je třeba zohlednit potenciál úspornosti energie, ale dalším takovým potenciálem je oprava a také budovy když eh, hovoříme o veřejných řízeních, o vzdělávání, školení a patřičných pravidel, to vše souvisí s uskutečňováním tohoto programu i nyní již se ukazují například výhody ze spolupráce a z různých iniciativ v této oblasti. Jako úřadující předsednictví budeme na základě sdělení komise směrovat práci takovým směrem, která nám umožní, aby Rada v červnu na energetickém samitu mohla schválit opatřičné závěry. Maďarské předsednictví vítá záměr komise dát energetické politice širší perspektivu tím, že se vytvoří jakýsi jízdní řád až do roku 2050. A doufáme, že eh, sestavování takovéhoto plánu bude úspěšné, eh, když budeme odvíjet od strategie 2020 za zohlednění patřičných aspektů. Jako prioritu máme také energetické trhy a nařízení k transparentnosti těchto trhů s energií. Poslední jednání na radě vedla k otázce, že je zapotřebí vnitřního trhu, který bude respektovat požadavky spotřebitelů a Eh, že je třeba vytvořit tady důvěru ze strany spotřebitelů, aby se mohli spolehnout na jisté pevné stanování cen ve spotřebě energií. Eh, budeme se snažit stávající jednání vést co nejefektivněji. V příslušných pracovních skupinách rady tato jednání již byla zahájena a za několik týdnů si budeme moci utvořit celkový obraz o stanoviscích na radě. Jak vidíte, je tady celá řada společných bodů v tomto návrhu, v souladu s určitými směrnicemi, směrnicemi MIFID a směrnicemi týkající se spotřeby trhu. Eh, co se týče MIFIDu, tady je třeba věnovat eh, pozornost konzistentnosti, abychom zabránili paralelním vývojům. Jsme si eh, jistí tím, že se nám podaří efektivně spolupracovat v této oblasti s parlamentem a budeme moci co možná nejdříve dospět k jednotě. Bylo-li by možné domluvit se na tom, že se budeme snažit o dosažení souladu v prvním čtení, myslím si, že bychom mohli co možná nejrychleji zahájit výměnu našich názorů. Potřebujeme politickou jednotu na samitu v černu. A vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, je mi naprosto jasné, že výsledky mohou být dosaženy pouze ve spolupráci s vámi a členskými státy a proto velice doufám, že podpoříte program našeho předsednictví, při jehož sestavování jsme zohlednili skutečnost, že Maďarsko jako třetí člen tria po belgickém a španělském předsednictví bude pokračovat v tomto úsilí a bude též vést konzultace s Polskem, které se musí připravit na svou budoucí úlohu. Mohu vás ujistit, že maďarské předsednictví bude otevřeno konzultacím a chytrým kompromisům. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji vám a nyní je na řadě pan Nitraj. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, srdečně vás zdravím jménem maďarského předsednictví a zdravím také ty, kteří sledují toto zasedání přes internet. Cíle maďarského předsednictví jsou jasně definovány ve sloganu Silná Evropa. Evropská spolupráce může být úspěšná jenom tehdy, jestliže bude založena na širokém a hlubokém základě. Uděláme všechno proto, abychom mohli Evropu společně posílit. K cílu maďarského předsednictví vám chci říci, že hodláme vést dialog a hledat konsensus. My dospějeme jenom tak k úspěšným závěrům. A právě proto v následujících měsících budu zakládat svou práci právě na dialogu. Já jsem přesvědčen o tom, že musíme rychleji pokračovat vpřed, protože také svět se rychle mění. To je právě v oblasti telekomunikací je, jde o to, abychom tyto změny, které jsou razantní, mohli v budoucnosti také dobře využívat. Naším cílem je dynamické a razantní předsednictví. Jako předseda Rady telekomunikací chci v budoucnosti budovat, vybudovat silný vztah s Evropským parlamentem, tak jak tomu bylo také v minulosti. Program maďarského předsednictví je založen na digitálním programu pro Evropu, který byl schválen v minulých letech. Chci srdečně poděkovat belgickému předsednictví za to, že postupovalo v této oblasti velice důsledně. Digitální agenda podporuje hospodářský rozvoj Evropy a také konkurenceschopnost. Proto maďarské předsednictví také přispěje k implementaci digitální agendy. My hodláme se aktivně podílet na digitálním schromáždění, kde bude veden společný dialog s různými aktéry. Maďarské předsednictví chce také dosáhnout velký pokrok ve dvou legislativních opatřeních. První opatření je v souvislosti se sítěmi a e, bezpečností informací. Neboť informace, informační společnost je součástí našeho každodenního života. Všude vidíme doma i v práci propojené sítě, ale e, útok na estonskou infrastrukturu v roce 2007 ukazuje, jak jsme zranitelní. My proto se hodláme na sítě zaměřit jako na prioritu. Nový návrh komise v souvislosti s posílením Evropské agentury pro sítě a bezpečnost informací také znamená další posílení mandátu této organizace. My jsme přesvědčeni o tom, že musí i uživatelé být více chráněni my máme velká oče, spojíme velká očekávání eh, se spoluprací s panem Čestrem, který je zpravodaj tohoto týmu. Doufáme, že pokročíme rychle vpřed. Důležitou součástí důvěry a bezpečnosti je ochrana kritické infra, informační infrastruktury. My v Maďarsku zorganizujeme eh, na Balatonu konferenci a já bych vás na tuto konferenci na vysoké úrovni chtěl srdečně pozvat. V průběhu maďarského předsednictví je naší druhou legislativní priorita v souvislosti s radiospektrem. Příslušná aplikace může vést také ke eh, dalšímu rozvoji a nejedná se o nic jiného než o frekvenční strategii Evropské unie. A proto máme velkou radost toho, že Evropská komise v této souvislosti v tomto ohledu předložila svůj návrh. Již 6. ledna jsme měli setkání v Budapešti mezi třemi institucemi. Zúčastnilo se tohoto setkání paní Nelly Cruz, pan Gunnar Heckmark a i já jsem se tohoto setkání zúčastnil. My jsme analyzovali nejdůležitější elementy tohoto návrhu a hovořili jsme také o časovém harmonogramu. Já chci také srdečně poděkovat této souvislosti za práci belgického předsednictví. Doufejme, že i za našeho předsednictví uděláme krok vpřed. 3. prosince jsem se zúčastnil zasedání rady a i tam jsme o tomto tématu do detailu hovořili. Toto je mimořádně důležitý dokument a stanovisko ministrů je jednotné. A otázka jak celou situaci zlepšit, zde je třeba vést ještě další diskuse. Maďarské předsednictví se bude snažit i v této oblasti splížit stanoviska. My musíme eh, odpovědět na zásadní otázky. Jak evropská úroveň a také národní úrovně lze vzájemně zblížit. Také v Ženevě se bude konat světová konference. Tam v souvislosti s radiospektrem se budou dělat důležitá rozhodnutí. Například kde a jakými službami lze radiospektrum využívat. My musíme zabezpečit, aby i zájmy EU zde byly respektovány vedle digitální strategie. Tady bezpečnost a spektrum jsou našimi dalšími prioritami v oblasti telekomunikací. My jsme ochotni Eh, zabývat se dalšími iniciativami komise, například v oblasti e-governance. Rada pravděpodobně schválí závěry v této oblasti. Chci dále zmínit, že komise zprávu o roamingu v rámci EU také zveřejní. Toto téma musíme ještě dále diskutovat a to je důležité kvůli dalšímu pokroku do budoucna. Další téma je věc, která leží Evropskému parlamentu na srdci EGF. Já doufám, že jste také vzali na vědomí pozitivní jednání OSN. Pokud se týče satelitních systémů, tak tady také byly schváleny příslušné závazky. Já vím, že toto téma se probírá na různých pracovních skupinách rady a také ve výborech Evropského parlamentu. Evropská komise vydala své sdělení 18. ledna 2011. Tímto tématem se budeme dále zabývat a doufáme, a doufáme, že můžeme eventuálně již v březnu schválit závěry rady. S velkou pozorností sledujeme práci parlamentu a také práci pana Kramera, který zodpovídá za toto téma. Pokud se týče PRS Galileo, tak i zde chceme pokračovat v činnosti, kterou zahájilo belgické předsednictví. Já doufám, že se nám podaří zblížit názory v radě. Já vím, že i na vašem programu je toto téma a budete diskutovat o zprávě pana Glanteho. Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že naší součinnosti dokážeme udělat eh, krok před v našich eh, tématech, která jsou pro nás důležitá a že také přispějeme k další prosperitě v Evropě. Děkuji vám a čekám na vaše otázky. Děkuji mnohokrát oběma pánu ministrům. Teď, abych vám řekl k postupu, máme 25 minut na to, abychom mohli klást otázky a vyslechnout si odpovědi, protože ve čtyři hodiny mezi nás dorazí pan komisař Otinger. Zatím mám 13 přihlášek a následují další. To znamená, že je nezbytné. Pakliže všichni chtějí položit stejnou otázku, Eh, nebo každý může mluvit otázku, nesmí hovořit déle než minutu či dvě, takže prosím vás, soustřeďte se maximálně, aby se mohlo dostat na všechny kolegy. První kolega, kolega Virk. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane Vážení paní ministři, já bych rád položil otázku z oblasti energetiky. Je dobré slyšet, že k prioritám maďarského předsednictví stále náleží energetická politika, ale existuje tady nebezpečí, že opatření krizového managementu všechno ostatní upozadí. Neměli bychom ztrácet čas protože i opatření v oblasti energetiky mohou dát určitou odpověď na krizi. A proto je potěšitelné, eh, že se tady tohoto témata chápete. Eh, infrastruktura je v energetické oblasti nesmírně důležitá. Budova bez odpovídající infrastruktury nelze budovat odpovídající vnitřní trh a je celá řada regionů, která má v tomto ohledu ještě potíže a ale úplně nejvíce je, vydána v šanc, je vydán v šanc eh, jeho východ Evropy, jak už jsme to viděli eh, v období krize Potřebujeme propojení, potřebujeme nová potrubí, nové zdroje, čili rád bych vám položil otázku následující, jak vy, páni ministři, hledíte na propojení eh, v, na, na jeho východ a jak si to představujete, že, bude postup, že se bude postupovat v oblasti Nabuko. A nyní paní kolegyně Herco, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vítám oba dva pana, pany ministry srdečně. Já Děkuji především za předložení eh, písemné prezentace. Chci položit otázku panu Felegimu. Eh, my zde v Erlopském parlamentu máme hodně společných témat s maďarským předsednictvím, ale vy jste se nezmínil o jedné věci, kterou já jako stínová zpravodajka považuji za velice důležitou věc, a to je jaderný odpad jak se staví rada k tomuto tématu a v této souvislosti se chci zeptat, zdali považujete za představitelné, že v případě, že parlament schválí na parlamentním zasedání usnesení, že budete schopni v průběhu předsednictví tento problém vyřešit. A potom poslední otázka, na kterou chci upozornit, je to, že zabezpečení zabezpečení eh, energie a elektřiny v této oblasti v regionu je velice důležité. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já vítám oba dva pány ministry a děkuji vám za velice zajímavé prezentace. My jsme přesvědčeni o tom, že energetika je v dobrých rukách. Pan ministr velice hovořil o integritě energetických trhů a transparentnosti energetických trhů. To znamená, že maďarské předsednictví, doufám, se bude snažit o průlom v této věci. A uvidíme, jak daleko se dostaneme. A druhá otázka. 4. února se bude konat energetický summit. Jak jaký je na to váš názor? Tento summit se bude zabývat infrastrukturou a inovacemi. Jaké výsledky očekáváte od tohoto summitu a jak hodnotíte také roli Maďarska na tomto summitu? A nyní otázka na pana Nitroje. Vy jste zmínil program Galileo. Zde došlo k spoždění také ke stále vyšším nákladům. Jak se na to dívá Maďarsko? Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip pat při, přijungu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl připojit ke slovům díků na adresu maďarského předsednictví Vytvoření eh, energetického jednotného trhu bude mít velký vliv na konkurenceschopnost našich států. A vidím, že už eh, jste mm, si přece vzali celou řadu velice dobrých závěrů. Ovšem v této oblasti čelíme velkým výzvám. Závisíme na externích dodávkách, na externím nákupu a vidím, že ve vašem programu tuto externí dimenzi zohledňujete. Rád bych, abyste poněkud rozvedl tuto myšlenku a sice jakým způsobem e, bude toto zohlednění externí dimenze vypadat? Jak chcete zabezpečit, abychom měli stejné podmínky pro nákup energií? Nedomníváte se, že bychom měli popřemýšlet o silnějším koordinování našich opatření a našich akcí? Stále častěji slyšíme, že bude nesmírně důležité eh, pro energetický trh i s ohledem na ochranu eh, kybernetických útoků zharmonizovat naše postupy. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat oběma ministrům za to, že přišli mezi nás. Maďarské předsednictví, a to se ptám, má dost eh, velkou jistotu, že vytvoří nebo pomůže vytvořit efektivní a udržitelnou eh, energetickou politiku pro Evropskou unii za těch šest měsíců předsednictví. Eh, je jasné, že tady je otázka multilaterálního či unilaterálního přístupu a je jasné, že musíme dát přednost pro energetickou bezpečnost. Času není na zbyt a této politiky je opravdu víc než zapotřebí. Je to urgentní. Pan Žado. Děkuji, paní ministři, pane ministře pro klima a energetiku. Budete mít tady velice dva důležité body. Je to otázka jarní rady, kde se přejde z 20 na 30 což chceme, aby byl náš cíl do roku 2020 ohledně emisí. Cancún je úspěchem nesnad pro klima, ale pro vyjednávání a jasné, že Evropská unie musí také změnit svou úroveň ambicí a přispět k této uh, diskuzi. My si myslíme, že 30% je dobré pro Evropu, nemyslí si to jen komise, ale i parlament. Je to dobré pro Evropu, pro celý svět, pro zájmy našich podniků, pro naši konkurenceschopnost. Jak chcete tuto debatu nastolit na radě? 4. E, února, ano, to je další důležitý, e, důležité datum. Máte naprostou pravdu, když říkáte, že se musí hospodařit hospodařit správně s energetikou, nicméně ve zprávě eh, v, v radě zatím se příliš mnoho opatření neprosadilo, jsou tam různé projevy, to ano, ale ne konkrétní věci. Myslíte si, že třeba eh, co se týče zateplování budov, můžete přinést něco nového? Paní kolegyně Koláska Boginská. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že jsem opravdu velice ráda, že maďarské předsednictví přikládá takový význam energetice. Maďarské předsednictví eh, bude následovat předsednictví polské a eh, těsně spolupracujeme. Pane ministře, vy jste řekl, že cílem vašeho předsednictví je silnější Evropa, ale mě by zajímalo, jak toto vnímáte v kontextu právě energetického sektoru. Vy jste tady vyjmenoval vaše priority priority, které jsou v zásadě v souladu s prioritami komise a parlamentu. Ale já se ptám, jak vnímáte posilování Evropy v kontextu energetiky? Samozřejmě jeden zásadní bod je vytváření evropské infrastruktury, ale toto není pouze jediný faktor, o který jde. Jsou tady i další mechanismy, jak se domnívám. A pak je tady ještě další věc. V Evropské unii se střídají různá Eh, předsednictví. Některá eh, pokračují v práci komise a parlamentu a pak jsou tady taková předsednictví, která si stanovují své vlastní velmi specifické cíle. A mě by opravdu zajímalo, jaký je jasný jednoznačný cíl Maďarska v právě v této oblasti, v oblasti energetiky. A moje třetí poznámka či otázka, když hovoříme o infrastruktuře, tak tady slýcháme e, celou řadu různých e, popisů či e, výrazů jako střední Evropa, jižní Evropa. A já bych vás chtěla upozornit na tuto nomenklaturu či terminologii. Já bych nerada, aby Polsko spadlo do nějaké černé díry, aby již nepatřilo ani do střední či jižní Evropy. To si prosím zapamatujte. Děkuji eh, oběma ministrům za jejich prezentace a mám dvě otázky, které bych chtěla položit. Ta první se týká eh, našich ambiciozních cílů v oblasti eh, ochrany klimatu. V parlamentu jsme začali s diskusí, zda máme posunout ten cíl z 20% výš do roku 2020. A mě by zajímal váš názor. Měli bychom se soustředit na to, že budeme ambiciozní v dlouhodobém dlouhodobém horizontu, dejme tomu do roku 2050, a nebo bychom se měli snažit změnit ty cíle, které již byly přijaty. E, to je má první otázka. A druhá se týká směrnice o radioaktivním odpadu. O palivu s radioaktivním prvkem. To je téma, které budeme řešit v našem výboru e, zítra. nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem. E, rada vezme naše návrhy ne, bez pochyby v potaz. A mě by zajímaly dvě věci. Za prvé, jaké jsou ambice maďarského předsednictví při přijímání této směrnice, protože o tom jste ve svém úvodním slovu nehovořil. A za druhé, chtěla bych slyšet nějaké ujištění, že nás vnímáte jako e, rovnoceného e, partnera v e, procesu spolurozhodování, protože tady jde o demokratický přístup a demokracii obecně v této oblasti nukleární energie. Pan kolega Pila de Carestio. Gracias, eh, presidente. Pila de Castillo. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl, chtěla poděkovat pánu ministrům a děkuji maďarskému předsednictví za to, že dnes mezi nás přišlo. Já mám jednu otázku a jeden příspěvek. Eh, ta otázka souvisí s elektronickými komunikacemi. Jak řekl pan minister, máme tady dvě dosie, dvě témata, která jsou klíčová. To první eh, se týká, a to druhé se týká eh, spektra. Co se týče spektra, tady bych ráda věděla, a, do posud kontakty, které jsem měla s vašimi kolegy z rady, bych ráda věděla, jaká je situace. Eh, zda existuje klima takové, atmosféra mezi ministry taková, že by eh, prostě mohlo dojít k domluvě při prvním čtení, protože je nesmírně důležité, eh, aby to, co předložila komise, bylo skutečně schváleno co možná nejdříve, protože rozvoj informační společnosti samozřejmě nečeká a aplikace technologií nebude čekat na možnost mít lepší situaci konkurenceschopnosti. Čili ráda bych věděla, jak vypadá situace na radě v, to, v této otázce. V červnu bude digitální summit, eh, který iniciovala komise po rodě s parlamentem a bylo by příhodné, aby eh, eh, se do toho také zapojilo maďarské předsednictví. To je všechno. Děkuji vám. Thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat oběma ministrům. Mám připomínku a otázku k energetické politice. Ta připomínka eh, tkví v tom, že eh, výzkum a technologický rozvoj a testování, to všechno jsou důležité prvky, pokud chceme eh, povýšit energetickou politiku. A myslím si, že by toto mělo také nějakým způsobem být zohleděno mezi vašimi prioritami. A pak mám otázku. E, vlastně teď e, hovoříme o nějakých 5-70% e, spotřeby v Evropě, pokud chceme hovořit o energetické soběstačnosti, tak ta 70 spotřeba, kterou představují města v Evropské unii, se musí nějakým způsobem pozměnit. Jestli pak vnímáte to, co v tomto směru uvažuje komise, a jaké v tomto směru vidíte další šance a e, možné programy. Kolegyně Polimata. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat oběma hostům za to, že mezi nás přišli dnes odpoledne a maďarskému předsednictví, předsednictví přeji maximum úspěchu. Nejprve k panu ministrovi energetiky. Vy jste velice správně řekl, že jednou z vašich priorit je prosazování energetické účinnosti a o tom se pak zmínila řada kolegů ve svých připomínkách. Nicméně realitou je, že cíl Eh, dosáhnout 20% energetické účinnosti nebude eh, možné dosáhnout. A komisař, když se v parlamentu eh, k této věci vyslovil minulý týden, tak to také uznal. Takže mě by zajímalo, jaké specifické iniciativy chcete realizovat během svého předsednictví, vzhledem k tomu, že 4. února například se bude konat Evropská rada, jaké plány máte pro to, abychom získali zpět tu ztracenou půdu a abychom dosáhli cílů. Dále, hovořil jste také o e, stanoviscích Evropského parlamentu obecně a já vám za to chci poděkovat a chci vám říci, že nedávno přijal Evropský parlament usnesení, ve které se říká, že e, tento e, cíl v energetické účinnosti by měl být závazný. Tak byste to prosím mohl komentovat. Děkuji, pan Ody. Hodně úspěchu maďarskému předsednictví. Vy jste součástí Vyšegrádské Eh, skupiny a také vlastně součástí trojky trojky. Česká republika byla zase součástí předchozí trojky a eh, třetí země Vyšegrádské skupiny Polsko bude zase zahajovat třetí další trojku. Takže jaké jsou, dejme tomu, pozice Vyšegradu k těm otázkám, které jste tady zatím předložil? A ještě k energetice eh, jak to vy, jak to vypadá s vaším postojem k tomu mechanismu o ukládání CO2? A pak k vašemu kolegovi další otázka. E, zdá se, že komise dává přednost vláknu spíš než satelitu a satelit by přitom umožnil vlastně e, tak trochu vyrovnání situace napříč kontinentem, takže mě by zajímalo, jestli máte nějaké stanovisko k této problematice. Děkuji, paní Rusko. Tak, herr ordförande. E, jag fråga minister e, Feledji. No. Ráda bych se zeptala pana ministra Felegiho, do jaké míry plánuje eh, nějaká opatření, jak si po Cancunu víme, že další světový summit bude mít rozhodující význam pro vůbec možnost pokračování protokolu z Kyoto, protože zatím není žádné pokračování protokolu z Kyoto. Co můžete vy jako předsednictví udělat v následujících šesti měsících pro to, aby toto klimatické setkání se stalo úspěchem? Čili ráda bych věděla, jaké plány v tomto ohledu máte na pana ministra Niekry. Mám následující otázku. Chcete se zasazovat o to, eh, aby část spektra se používala také pro eh, volné komunikační prostředky. Děkuji vám, paní Trautmanová. Děkuji, pane předsedo. Má otázka je směrována na pana ministra pro telekomunikace. Úspěch vašeho předsednického programu hodně závisí na dohodě, ke které buď dojde či ne uvnitř rady a e, tak, jak tomu bylo u telekomunikačního balíčku, rozdělujeme vlastně země na dvě kategorie. Jedny, které hodně postoupily v liberalizaci a v optimálním užití celého radivého spektra, jako třeba Švédsko a další kategorii země, které jsou pozadu a chovají se ochranitelsky v určité společné strategii. Jak se budete snažit snížit toto rozdíl mezi oběma kategoriemi zemí? Pak je tady další rozprava e, a mě by zajímal váš názor. E, je to, partner, e, je to debata mezi jednotlivými e, aktéry ohledně takzvaného spectrum efficiency a já, komise je tady interpelována, mě by zajímalo, co si zajímáte vy. Děkuji vám srdečně. Nyní žádám pány ministry, aby po mě poněkud stručně reagovali na tyto otázky. Doufám, že se vám podaří během několika málo minut dát hodně odpovědí. Děkuji vám, vážený Pan před, vážený pane předsedo, pane předsedo, vy jste mi nabídl na odpovědi dvě minuty, já jsem ho posleze požádal o tři minuty. Je absolutně nemožné vyčerpávajícím způsobem zodpovědět všechny otázky, ale já budu reagovat na určitá témata vylité souvislosti a také vám slibuji, že vaše otázky zodpovím písemně. A když budete považovat za nutné, abychom vzájemně spolu vedli dialog, tak eh, přijdeme s kolegou rádi ještě mezi vás a budeme mít eventuálně více času já udělám takovou rekapitulaci a nebudu reagovat na jednotlivé otázky v tom pořadí, v kterém byly položeny. Já si myslím, že jednou z nejdůležitějších priorit maďarského předsednictví je energetika v souvislosti s politikou v oblasti životního prostředí a energetiky. My také se snažíme o schválení konkrétních závěrů během našeho předsednictví a myslíme si také, že je důležité se sejít s experty před zasedáním v Jižní Africe, kde musíme mít společné stanovisko, jinak se nám nepodaří eh, energeticky naše stanovisko v Jižní Africe prosadit. Jeden kritický moment je ten, že jsme v Cancunu již udělali hodně kroků vpřed. Já se domnívám, že tento summit byl úspěšný v mnoha ohledech, ale pouze v jedné oblasti nedošlo k pokroku a sice nebyl prodloužen kyotský protokol. To je balíček, ve kterém musíme pokročit dále, tak abychom doš, dospěli k dohodě v oblasti klimat politické a také energetiky. A musíme také formulovat právně závazné předpisy i pro země mimo rámec Evropy, i pro rozvojové země, které často vypouští ho velký objem emisí. samozřejmě, když myslíme na otázku 20 nebo 30 tak ani v Evropské unii nemáme stejné názory. A u CO2 se ukazuje, že členské státy jsou ochotnější dospět ke konzenzu a jsou ochotnější Eh, zde postupovat schodně, ale nejsou ochotny stanovit závazné úpravy a závazky. My hodláme podpořit na další koordinaci a spolupráci a hodláme předat, doufejme, dobré výsledky posléze polskému předsednictví. Ve shodě s komisí prací a na základě dokumentu, který je připravován na únor, se domníváme, že potřebujeme jednotnou evropskou energetickou politiku. To platí pro zdroje a to platí také pro rozvoj infrastruktury, pro celkový e, společný energetický trh. Týká se to také harmonizace, schvalování a potom se to týká také transparence velko obchodu a musíme vytvořit e, dostatečný do, e, regulační rámec. Pokud tyto elementy nevytvoříme, pak nebudeme mít společný trh. K tomu patří také to, že EU a členské státy musí diversifikovat své energetické zdroje i sítě, tak aby závislost se snižovala tedy závislost na určitých zdrojích. Hovoříme o takových řešení, jako je Nabuko, Nabuko Plus, e, o koridoru ze severu na jih. Toto všechno jsou záležitosti, které budou zřejmě v budoucnosti ovlivňovat naši politiku. Bez z toho těchto elementů nebudeme mít vysokou kvalitu zabezpečených dodávek. Já jsem nehovořil úmyslně o radioaktivním odpadu, neboť my jsme dokumentaci o tomto tématu dostali velice pozdě. Já se domnívám, že když Evropský parlament tuto e, zprávu včas schválí, tak můžeme i my naše práce ukončit. Když na to budeme mít dostatek času, pokud bude 6 měsíců dostačovat, pak se budeme snažit tento proces ukončit a pos- eventuálně ho ukončit za polského předsednictví. toto rozdělení Evropy na sever, jejich východ, západ není zrovna relevantní a vhodná záležitost. Ano, s tím souhlasím. Je však nutné zdůraznit, že Polsko patří mezi země Vyšegradu. Včera jsem se zúčastnil vrcholné schůzky v Bratislavě Vyšehradských států a tam jsme také hovořili o energetice a energetické infrastruktuře a dospěli jsme, docílili jsme pozitivních výsledků z hlediska výzkumu a rozvoje a také z hlediska inovace a strategického zaměření energetické politiky. energetická účinnost je také velice důležité téma. Zasedání rady se tímto tématem bude také zabývat a my se chceme zaměřit jak na energetiku, tak na energetickou účinnost. A nyní předávám slovo kolegovi. Děkuji. To bylo číslo, které mi pan předseda ukázal. To znamená, dovolte, abych zareagoval na nejdůležitější body. Všechny otázky byly mimořádně zajímavé. Pane Mesároši, otázka, kterou jste položili, otázka strategická. Program Galileo je oblastí, kde jsme si vlastně zajedno eh, pakliže má Amerika svůj systém, Čína svůj systém, potře- GPS potřebuje také Evropa systém svůj. Je nám jasné, že budeme potřebovat další zdroje, abychom mohli ukončit eh, tento program a mohli ho vybavit skutečně tak, aby byl konkurenceschopný, ale prostředky budou k dispozici až od roku 2014, po případě mají být dány k dispozici od roku 2014 do tohoto období jiné nebudou. Paní poslankyně, vedli jsme již s vámi jednání o programu RSPP. E, tuto složku, tento dosie, to můžeme, domnívám se, uzavřít během maďarského předsednictví. Jedná se tu o obzvláště významnou otázku, kde se musí být zajedno parlament, rada i komise. Naše pracovní skupiny zasedají každý týden. Já osobně se také účastním celé řady bilaterálních setkání a rovněž je organizuji. Co se týče digitálního sběru, to je něco, co během maďarského předsednictví chceme organizovat vlastně poprvé a cílem a zadáním je organizovat eh, takovouto agendu. Paní Katrin Trautmann, jaká reakce na vás, i s vámi už jsme několikrát hovořili o tomto tématu. Eh, ano, musíme hlasovat o implementaci komunikačního balíčku. Souhlasíme s jeho směrem ale možná se zde musíme zmínit o Digital Single Market, což je oblast, kterou chceme uskutečnit v souvislosti s technologiemi. Zazněla tu celá řada otázek. My eh, bychom chtěli hájit neutralitu technologií. To je něco, co bychom měli rádi na zřeteli. Děkuji vám za vaše otázky. Zcela jistě, jako pan Felegi již poznamenal, eh, jsem velice rád ochoten být vám k dispozici pro vaše další otázky, ať už to bude e-mailem nebo po telefonu. Každopádně se budu skutečně velice snažit o to, abych pro vás byl aktivním partnerem v jednání. Dovolte, abych srdečně poděkoval oběma pánům ministrům. Ein weiterer Beitrag in unserem gemeinsamen Gespräch. Další eh, příspěvek eh, eh, bude jistě pokračovat, protože řada našich kolegů měla možnost být v Maďarsku, jedna tam s kolegami. Děkuji vám, přeji nám všem společnou práci dobrou a děkuji vám také za to, že respektujete čas, který jsme pro naše setkání měli. Děkuji mnohokrát. Also, wir machen weiter. Wir müssen weiter diszipliniert Als nächstes ist der Musíme pokračovat eh, v našem pořadu, čili mezi nás přišel pan komisař Ettinger. Teď jenom musíme prostě rychle zase zjednat pořádek v sále. Wir müssen aufpassen, dass wir den Wechsel der Tagesordnungspunkte nicht zu einem Zeitverlust führen lassen. Prosím vás pěkně, neměli bychom ze střídání bodů programu uh, udělat eh, jaksi veliké plítvání časem. Prosím, nechte projít pana komisaře. Wo sitzt Dejte srdečně, pane komisaři, již opakovaně mezi námi. Eh, teď, co se týče přípravy rady, která se má zaobírat energetickými otázky, nechci dělat žádné dlouhé úvody, takže bych udělal okamžitě slovo panu komisaři. Eh, máme čas společně hovořit jenom do tři čtvrtě na pět, pak bohužel musíme pokračovat v našem programu, takže prosím pěkně. Eh, vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, eh, od října minulého roku eh, provozuji velice věcnou a konstruktivní spolupráci s panem ministrem Felegi a v maďarské vládě v otázkách energetické politiky máme skutečně, očekáváme velice evropskou pozici, která zcela jistě bude pokračovat stejným konstruktivním způsobem i s Polskem. Evropská rada sice co do legislativy neodpovídá za energetickou politiku, to jste vy, to je rada za energii, ale podpora našich cílů eh, je nesmírně důležitá. Eh, od léta minulého roku máme pracovní skupiny eh, i vlastně v kabinetu pana předsedy Rompoje i na komisi jsme činili přípravy, eh, také jsme slaďovali naše práce s panem komisařem Barosem, byli jsme ve dvou komisích a počítáme s tím, že příští pátek nebude jdou v popředí otázky rozpočtové, ale skutečně otázky energetické politiky. Eh, a to by mělo být na pořadu dne na jednání dvě a půl hodiny. Děkuji vám také za celou řadu bilaterálních jednání v minulých týdnech a dovolte mi, abych jenom heslovitě jednotlivá témata prošel, protože vy víte, co je pro nás důležité. Za prvé téma energetické účinnosti 2. března chceme na komisi přijít s naším návrhem. akčního plánu pro energetickou, energetické účinnosti v součinnosti s Evropským parlament a chceme také vyvíjet tlak na Evropskou radu, e, aby jednotlivé členské státy skutečně uskutečnily odpovídající opatření v této oblasti. Za druhé, chceme předložit střízlivou zprávu o pokroku, o pokroku e, v tématu vnitřního trhu, které je vlastně již přes 10 nebo 12 let e, Eh, jaksi zapsán, ale stále ještě nefunguje v zájmu spotřebitelů a účastníků. I tento stále existující trh eh, v sobě skýtá řadu překážek i právních a proto bychom rádi nalezli na Evropské radě podporu pro ten cíl urychlení tempa při uskutečňování vnitřního trhu. Víte, že ten třetí eh, balíček vnitřního trhu by měl být implementován v březnu, ale tak, jak to teď vypadá, zdaleka to ve všech členských státech nebylo ještě vyřešeno uspokojivým způsobem. Jedním stěžejním bodem je infrastruktura, čili otázka, co potřebujeme, jaká společná plánování potřebujeme, jaké finanční prostředky potřebujeme, kdo budou eh, nositelé financování a jak to vypadá s tématem realizačních opatření na administrativní úrovni a před soudem, tak aby došlo k urychlení odpovídajících infrastruktur bez eh, zohledňování vlastnických zájmů či lokálních ústavních zájmů eh, by nemělo docházet k porušování těmto principů, ale přesto bychom měli dospět ke sladěvání na evropské úrovni. Budeme hovořit také o výzkumu a chceme skutečně mm, podnítit rozpočtová rozhodování tak, aby výzkum v oblasti energetiky mohl být odpovídajícím způsobem podpořen na Evropské radě. A nakonec k tématu Smart Communities. Chceme vlastně vytvořit takové majákové projekty, a tady bychom také rádi dosáhli schody s Evropskou radou. To jsou prostě všechno body, které se hodí do té energetické struktury, kterou znáte. A proto v Evropské radě se především jedná o to, jakým způsobem můžeme dosáhnout podpory, nejprve politické, později finanční, aby se nám podařilo přimět veřejnost, aby se pohnala, pohnula ve směru europoizace naší energetiky. Tolik tedy jenom pár slov úvodem. Takže děkuji vám mnohokrát za to, že jste to tak pregnantně a rychle učinil, protože to znamená, že řada kolegů bude mít možnost se vás ptát. Dovolte, abych každému řekl, že bude mít minutu na otázku, protože předtím to také docela dobře fungovalo, aby se všichni dostali na řadu, pan Volčitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Dar kartą tikrai noriu padėkoti už jūsų Chtěl bych velice srdečně poděkovat za vaši práci v minulosti při vytváření společného energetického trhu. Děkuji vám za podporu eh, této myšlenky, ale před námi je řada úkolů. Evropa se musí prostě získat energetickou bezkeč, bezpečnost a doufám, že je, bude moci být vyvíjen tlak na odpovídající místa Zejména by byl zohledněn také problém eh, oblastí, které, regionu, které jsou ještě izolovány. Domnívám se, že by bylo třeba stanovit konkrétní datum, až do kdy tyto izolované oblasti by měly být zapojeny do záporu, napojeny na záporu evropské struktury. A je třeba skutečně projevit politickou vůli proto, aby i hospodářsky nepříliš atraktivní projekty byly zavčasu realizovány tak, aby Evropská unie eh, mohla eh, také eh, poskytnout patřičnou finanční pomoc. Děkuji, pane předsedo. Tři body bych rád zmínil. Za prvé, dojde k přepracování rámcové směrnice o vodách a doufejme, že v této oblasti energetická politika nepřijde přímo zkrátka. A také potřebujeme materiál pro eh, zásobníky čerpadel. Ale je třeba, aby se skutečně skýtala podpora pouze projektům, které jsou zralé na uskutečnění a které jsou způsobilé. Skutečně již schválené projekty doma by mohly být, by mohly mět eh, klást prostě eh, požadavky na eventuální pomoc eh, v oblasti CO2. Nebylo by smysluplné udělat tady účelové vázání prostředků, které bychom používali například pro projekty inteligentních technologií a informačních a komunikačních technologií. Děkuji mnohokrát. Paní Marta Propoli. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám ještě jednou poděkovat, pane komisaři, za to, že jste dnes odpoledne dorazil mezi nás. Jeden z problémů, kterým často čelíme v Evropě, je nedostatek synergie mezi jednotlivými strategickými politikami Evropské unie. A já jsem velice ráda, že jste se tady zmínil o agendě Evropské rady a o tom, že chcete prosazovat energetickou účinnost. Máte to jako prioritu a chcete předložit akční plán s konkrétními opatřeními, která budou muset být přijímána na státní úrovni. Rovněž chcete dokončit energetický trh a druhý a třetí energetický balíček. Já se domnívám, že klíčové téma Eh, pokud tedy chceme dokončit vnitřní energetický eh, trh, především tu druhou fázi, tak klíčovým tématem je, abychom se soustředili na otázku nákladů, abychom dokázali prosazovat konkurenceschopnost. E, myslím si, že fakturování to je velmi důležitá věc, když jde o prosazování energetické účinnosti, aby všichni opravdu věděli, o co jde. Potřebujeme znát tarify, potřebujeme v tomto mít naprosto jasno a já se ptám, zdali tady budete prosazovat e, synergii mezi e, energetickou účinností a otázkou tarifů a fakturování, abychom toto všechno viděli propojené. Děkuji vám. Pilar de Castillo. Mikrofon, prosíme. Pane předsedo. A. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste tady budu hovořit anglicky, je jasné, pane komisaři, že v těch eh, konkrétních podmínkách evropské ekonomiky dnes je obrovsky obtížné v současnosti financovat eh, celou infrastrukturu. Eh, máme tady zastaralé sítě a objem finančních prostředků, kterých je zapotřebí, je obrovský když se podíváme na údaje, které teď máme, tak 400 miliard je e, částka, která je prostě uvažována pro takzvané chytré sítě, potom 500 e, miliard pro upgradeování systému, to do roku 2020. Takže v této souvislosti prostě musíme inovativ, e, pro, promýšlet inovativní finanční nástroje aby eh, tady mm, prostě vznikla podpora pro ty eh, nejlepší z projektů a musíme myslet na nejrůznější zdroje. Je tady eh, otázka investorů ze soukromého sektoru, je tady otázka penzijních fondů, které by do toho mohly investovat a tak dále a tak podobně. S od komise víme, že v červnu 2011 chce komise předložit radě údaje o financování e, těchto otázek. A já se ptám, zdali my v parlamentu budeme mít e, možnost se k tomuto návrhu vyjádřit, předložit k němu stanovisko, anebo to bude jenom něco, co se upeče mezi komisí a radou mám tady ještě 12 přihlášek do diskuse. Takže když dodržíte tu minutu, tak se možná dostane každý z vás na řadu. Já, Já se pokusím být maximálně stručná, pane komisaři. Hodně se tady e, zdůrazňuje nutnost e, energetické účinnosti a zdá se, že je velmi obtížné se dostat k tomu e, cíli, který jsme si stanovili. A nebylo by dobré o něm znovu hovořit, o tom cíli, možná ho upravit, přijít s nějakými inovativními přístupy Eh, než se tady eh, prostě trápit eh, nějakým neudržitelným cílem. Neměli bychom se spíš zabývat těmi možnostmi v jednotlivých sektorech. Je tady obrovská šance se zabývat třeba s Eh, úpravou eh, budov, eh, jejich plášťů, takzvaným zateplováním objektů, ale to všechno nelze realizovat pouze s veřejnými zdroji. Máte nějaké jiné úmysly, jiné představy a také bych chtěl vidět, jak vidíte svou roli v rámci jednání o klimatických změnách. Děkuji, kolega Matias. Děkuji, pane předsedo a děkuji, pane komisaři, za to, že jste zase zavítal do našeho výboru. Ráda bych se ještě vrátila k jedné věci, kterou tady e, předložila předřečnice. E, mně jde o jednu věc, o které budeme hodně diskutovat, energetickou účinnost. Víme, že to je také vysoko na pořadu eh, priorit Evropské komise. Eh, jsou tady eh, určité úmysly, které jsou velmi chválihodné ze strany komise, ale pak je tady otázka implementace. Souhlasím s tím, co jste řekl na počátku svého příspěvku, pane komisaři, když jste vyjádřil souhlas s tím, že je třeba se posunout eh, k tomu, co bych eh, také nazvala evropštější energetickou politikou. A má otázka zní, eh, zdali by komise nemohla pracovat trochu více, trochu lépe a snažit se, zdali by se nemohla snažit státy přimět k větší spolupráci v této oblasti. My tady slibujeme občanům 20% zvýšení energetické účinnosti do roku 2020. Nezdá se mi, že bychom měli šanci tohoto dosáhnout, takže zase deklarované úmysly a potom eh, realita a postupy členských států. Co tedy udělat, abychom těch svých cílů dosáhli a snížili emise? To si myslím, že bude také klíčové. Claude Thomas. Děkuji, pane předsedo. Mám jednu konkrétní otázku o účinnosti. Pane komisaři, vy jste nám před několika týdny slíbil, že budete spolupracovat s vládami tak, aby se do závěru rady dostaly ambiciozní věty o veřejných zakázkách. Ale já, když to tady čtu, tak mi to říká vlády budou exemplárně postupovat u novostaveb, ale to je nesmyslné, protože my jsme před několika měsíci schválili směrnici, že nové budovy musí mít téměř nulové vyzařování. Takže já si myslím, že toto je úplně prázdná věta, protože zavazuje vlády, aby dodržovali právo zákony, což není zrovna exemplární věc. A za druhé, e, to je myšlenka paní de Castillo potřebujeme inovativní eh, nástroje financování, tak aby obnovitelné zdroje se dostaly eh, k penězům. Například Španělsko, Portugalsko, Irsko, má, ti jsou v krizi a mají také závazky. Ale já jsem četl návrh dokumentu, který hodláte příští týden předložit o financování obnovitelných energií, je něco, co nemá žádnou šťávu, není v tom žádná krev, žádný obsah, není to konkrétní. Takže co navrhujete, aby se zlepšil přístup k kapitálu, k penězům pro malé a střední podniky? Paní kolegyně Harms. Já nejsem zvyklá na tu novou zasedací místnost. Äh, Byla jsem velice překvapená, pane komisaři, že jste říkal, když jste říkal, že rada bude e, rozhodovat i o ITERu. Já jsem si přečetla závěry rady a měli, e, mělo by, e, také by mě zajímalo, o čem rozhodnete v souvislosti s ITERem a do kterého bodu to bude spadat. Pan kolega Glante? Já se připojuji k předřečníkům. Mě zajímá, jak to vypadá s financováním v Evropě, jak je zatížitelné. My tady stále hovoříme o tisíci kilometrech nového potrubí a, na, a drátu a tak dále, takže nevím, jak se to dá financovat. A za druhé, také jsem hovořil s Evropskou investiční bankou, která by se ráda na financování podílela, ale když si je třeba také, abychom přímo v jednotlivých zemích také odhadli financování, tak abychom získali kapitál na tyto projekty a my jsme tady měli nedávno pana Abramoviče pro zařízení offshore a tady jde o to také, jakým způsobem můžeme potom také eh, vytvořit jednotné poplatky. Paní Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mám jenom jednu otázku. Vy jste řekl, že chcete, aby vás 4. února členské státy podpořily. Říkáte to také z hlediska europeizace e, připojení ekologického proudu. Jak to má vypadat konkrétně v, této, v tomto ohledu? Kolegyně Zavela? Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já vám děkuji za to, že jste přišel na naše jednání. Skutečně bych vám chtěla poblahopřát za skvělou práci, eh, kterou eh, jste vykonal a myslím to zcela Eh, upřímně, není to nějaké lichocení. Já jsem pracovala v soukromém sektoru, v energetice eh, po dlouhou dobu a vím, o čem mluvím. Dokážu ohodnotit tu práci, kterou jste vykonal. Mám několik otázek. Jedno z hlavních témat, eh, které se vztahuje k energetické účinnosti, je otázka poskytovatele to je obrovsky důležité, když jde o bezpečnost dodávek. Rusko zůstane i nadále jedním z našich hlavních dodavatelů energetiky. A my musíme skutečně zkoumat otázku našich vztahů s Ruskem. Mě by zajímal váš názor. Máme takový jednostranný e, vztah s Ruskem, e, protože oni e, jsou naším hlavním dodavatelem, ale zajímalo by mě, zdali eh, vyvíjíme i další vztahy, abychom nebyli na Rusku natolik závislí eh, tady jde opravdu o zásadní vliv na ekonomiky jedních a druhých. A teď, když bych chtěla hovořit o eh, výzkumu, tak by mě zajímalo, jestli hornictví a e, extrakce, tedy těžba, dejme tomu zemního plynu, je také v tomto směru pro vás důležitá. Děkuji, pane komisaři, za to, že mezi nás docházíte poměrně často a diskutujete s námi. Teď bych od vás ráda věděla následující věc. E, snižování e, CO2 a náš cíl 20%, který eh, někteří chtějí posunout na 30%. Co si o tom myslíte? Ono je to také spojené s počátkem třetí fáze E, toho systému obchodování s emisemi. O tom budeme hovořit e, příští týden a v rámci této rozpravy bychom možná měli hovořit o principu benchmarkingu. E, mám teď na mysli jednotné, eh, jednotný typ benchmarkingu pro všechny země. Co si o tomto konkrétně myslíte? A má druhá otázka se vztahuje k infrastruktuře, k balíčku o infrastruktuře. V naší zprávě jsme podpořili nové kritérium, které by mělo být vyvinuto pro naše projekty. To znamená, že my teď budeme sestavovat nový výčet evropských projektů a to znamená, že některé investice budou muset být vypuštěny z toho seznamu. Jsou to prostě investice, které nebudou vyhovovat novému souboru kritérií. A mě by zajímalo, zdali Northern Stream eh, také eh, splňuje eh, tato kritéria, kritéria diversifikace. Podle mého osobního názoru ne. Další téma, eh, modernizace energetických eh, eh, sítí. Tady také třeba si uvědomit, co lze a co už nelze modernizovat. Zuza Wagner. Velmi krátce. Já bych se rád zeptal pana předsedy. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby se upřesnil model, který je za tím sdělením o energetických prioritách z minulého listopadu, co se týče financování projektů, protože toto je tedy záležitost, která ještě není naprosto jasná a určitě by bylo velice dobré, kdyby poslanci měli jasno v této otázce. Děkuji. Děkuji, pan Dageris. Grazie, presidente. Io ringrazio il commissario Oettinger per... Eh, děkuji, děkuji panu komisaři Oettingerovi za to, že mezi nás přišel a že máme možnost hovořit o energetické politice. Je to samozřejmě jedna z největších výzev pro Evropu. Vytvoření uh, energetického vnitřního trhu je nezbytné proto, abychom nějak překonali jednotlivé národní trhy, protože tam je to tak, že v těch ve státech mají jednotlivé energetické podniky monopolní postavení. Je třeba posílit hospodářskou soutěž na energetických trzích a to by jistě poskytlo možnosti pro využívání obnovitelných energetických zdrojů a bylo by to jistě ve prospěch spotřebitelů. Potřebujeme větší synergie pro větší ochranu a také větší jasnost pro spotřebitele i podnikatele. Moje dvě otázky. První otázka se týká třetího balíčku. Jak může Evropská unie zaručit, že na základě liberalizace jednotlivé národní regula, regulační úřady budou posíleny? A e, jak to bude s energetickými obnovitelnými zdroji pro možnost snížení emisí CO2. Jakým způsobem mají být financovány nové technologie pro to, aby se vůbec ty cíle daly uskutečnit? Paní kolegyně Ráma Durel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zcela jistě, pane komisaři, eh, následující rada bude nesmírně důležitá. Mm, děkujeme vám velice za to, že jste přišel mezi nás a za to, že jste nám představil ty nejdůležitější body, o kterých se bude diskutovat. A díky za tuto možnost vyměňovat názory. Mám pro vás dvě otázky. První otázka se týká výzkumu a inovace. Zcela jistě většina otázek, které jste oslovil a ke kterým se vyjádřili i mý kolegové, mají za cíl skutečně podnítit, podpořit výzkum a inovace. Vy jste se zmínil o tom, že se o tom bude jednat také na té nastávající radě, čili ocitáme se kromě toho v momentu, kdy už se hovoří o novém osmém rámcovém programu, eh, který bude formálně schválen v parlamentu během několik měsíců. Mohl byste nám něco říci bližšího v tomto smyslu, jaké budou priority? Mm, Zda se zlepší otázky investic, jak to vše pojednáváte na komisi a velice krátce Pan komisař ví, že vzhledem k mému původu a vzhledem k energetickému vnitřního trhu, který by měl být konkurenceschopný, mě samozřejmě také zajímá otázek infrastruktur, čili mě by nesmírně zajímalo, nejenom mě, ale my kolegy, Zda byste nám mohl říci něco bližšího k této otázce, a jaké výsledky předvídáte, protože myslím, že na základě rozhovoru, které vedete, již se něco vykrystalizovalo. Pan kolega Chichester. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Rád vás vidím, pane komisaři. Vy chcete urychlit implementaci vnitřního trhu třetího balíčku. Znamená to, že budete spíše zahajovat eh, řízení pro porušování smlouvy. A nebo já se především ptám, zdali naší největší překážkou jsou finance či otázky plánování. A za třetí, vy tady také hovoříte o energetickém výzkumu a o tom, že rada vás také v určitých projektech podpořila. Mě by zajímalo, zdali jste také dostal podporu pro ITER. A já dále chci ještě říci, že Evropské energetické fórum se těší na vaši návštěvu v blízké budoucnosti. Paní Cavallo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Včera pan eh, prezident Obama hovořil o stavu národa a zaměřil se především na energetické záležitosti. Podle mého názoru byl to obrat eh, v politice USA. Hovořil především o čisté energetice, energii a to všechno je vlastně zázrak. Takže 4. únor se bude konat důležité zasedání rady a já se vás chci zeptat, jak si myslíte, že závěry této rady nám pomohou, abychom podpořili evropskou konkurenceschopnost eh, vzhledem k Číně a USA? Paní kolegyně Hübner. Dziękuję panie komisarzu. Włączy się pan bardzo aktywnie w realizację inwestycji. Děkuji, pane komisaři. Byl jste velice aktivní při budování Nabuka a dalších ropovodů na jihu Evropy. Já chci hovořit o Nord Streamu. Tento ropovod prochází Baltským mořem a větší lodi již nebudou moci využívat eh, přístavy na, eh, v jižní části Baltického moře a to bude problém pro Polsko a pro Litvu. Jak toto vyřešíte? Budete o tom jednat a jak chcete tento problém vyřešit? A moje druhá otázka zní. Byl předložen návrh aby se o 100% zvýšil objem biomasy v našem energetickém mixu. Co si o tomto myslíte? My se snažíme nalézt peníze, finanční prostředky, aby se zalesňovalo a aby rostly e, pralesy v Amazonce. Nemyslíte si, že tento objem biomasy je příliš vysoký a může to vést k deforestraci Evropy? Děkuji vám za vaše otázky. Nyní bych byl rád, kdyby se pan komisař pokusil na tyto otázky odpovědět. Nemá to lehké, má málo času. der Europäische Rat Evropská rada nemůže eh, jednat o mnoha detailech. Na to prostě nevystačí ty dvě a půl hodiny, eh, na které se schází. A detaily také nejsou záležitostí šéfů států, ale jsou záležitostí odborných ministerstev, čili tady se spíše jedná o nějaké hlavní pokyny. Některé otázky k tomu také zazněly jiné otázky zcela jistě budou řešeny v průběhu roku na základě nejrůznějších sdělení a návrhů a legislativních opatření na radě a parlamentu, ale ne 4. února. Přesto to datum 4. února je rozhodující pro další otázky, pro ty zásadní otázky energetické politiky Evropské unie. Téma bioenergie není na pořadu dne. Ale ve smyslu dalšího vývoje našich cílů v souvislosti s tím jízdním řádem do roku 2050 budeme automaticky pro všechny sektory, dopravu, mobilitu, energetiku, zemědělství, průmysl, eh, jednat o otázkách podílu a obnovitelných energií v tom energetickém mixu počínaje biomasou přes biopaliva. A přitom bude třeba sbírat dobré zkušenosti, ale také zapojit do závěru i stávající otázky a problémy. Heslo trvalá udržitelnost, heslo konkurenceschopnost eh, se zemědělskými výrobky a potravinami, a změny ekonomiky. Já slyším například v mé oblasti, ze které pocházím, jenom eh, prostě stížnosti, protože najednou se mění celá krajina a v, hm, prostě krajina nezůstává tím, čím byla kdysi, jak pro turistiku, tak eh, prostě jako rekreační oblast. Téma Nord Streamu. Máme dojem, že stavitelé eh, se skutečně drží všech stavebních předpisů i se zohledněním eh, živočichů, ochrany přírody, flory a fauny, ale také splavitelnosti přístavu. Tyto otázky byly všechny zohledněny a přeskouvány v jednotlivých etapách eh, stavebního plánování a můžeme skutečně vycházet z toho, že Nord Stream, tak jak bylo zadáno, zohledňuje všechny tyto zájmy eh, dotyčných států. Nord Stream neobdržel žádné evropské finanční prostředky a ani nebyl nějakým projektem ve zvýšeném zájmu Evropské unie, ale blokovat ho by bylo nesprávné. A když teď hledíme na integraci dílčích trhů v Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Polsku, to znamená, jak si podařili se nám a vlastně transportace plynu ze severu na východ, tak prostřednictvím Nord Streamu to nebude jenom plyn pro Německo, ale vlastně pro celý evropský trh a tím pádem ne co do zdroje, ale co do pokrytí, to bude příspěvek k diverzifikaci a tím pádem k větší eh, energetické bezpečnosti. Jižní koridor a tím pádem také energetická zahraniční politika. Eh, návštěvy v Turkmenistánu a Azerbejdžánu, eh, které navštívil pan Baroso, my jsme to připravovali rok a jeho návštěvy ukázal jednoznačně jednu věc. Kdo tam dělá politiku, ten chce mít jednoho kontaktního partnera a platí jeden podpis. Pan Berti Ramdov nebo pan Aljevi. Já teď nehovořím o panu Karimovi z Uzbekistánu, ten by tak, ten tam chtěl mít také prostě smyčku, ale tam jsou jiné výhrady, ale oni by mě měli nejradši podpis Baroso Aljev, smluvní dodávky 20 miliard eh, kubí, met, eh, kubíků za rok zaranto, garantováno na 20 let, ale že u nás Baroso nestaví žádný plynovod, ani neprodává plyn, jim je jenom v omezené míře, jak si známo. Eh, protože v této komplexní struktuře prostě EU členské státy, unbundling, energetické podniky, Eh, finanční podniky. Tady je prostě enormně mnoho úloh, které třeba vyjasnit, ale já se domnívám, že se to podaří a skutečně jsem získal pevnou důvěru v to, že co do jižního koridoru tam nemusíme dosáhnout deseti, ale dokonce třiceti či čtyřiceti miliard kubíků a tím pádem 7 až 9 celkové spotřeby energie v Evropě a byly by dosažitelné tam tudy a tím pádem by to byla vlastně nová trasa a i nový zdroj a tím pádem vlastně dvojitá diverzifikace a tím pádem opět vyšší bezpečnost dodávek. Ostatně já teď nehovořím o Nabuko, ale o Nabuko Plus, protože s tím množstvím to vedení nemusí jít pouze od Vídně až do Gruzie. Je třeba nově to vybudovat až a tak, aby to mohlo vést až do Baku a může to být prostě až ke, napojeno na zdroje v Turkmenistánu. To znamená ale také pipeline Kaspickým mořem. E, samozřejmě e, e, tady k tomu mám, jsme získali souhlas příslušného zástupce. Jde o to, abychom také jednali s ústřední vládou v Iráku. A možná, že Irák by nám také mohl udělat nějaké nabídky. Vždyť by to bylo dobré, kdyby se stal členem v tomto dodávkovém řetězci. A to znamená, tady nehovoříme o té staré etapě Nabuka, etapa ano či ne, nýbrž odpověď musí být tak i tak. To jedno vedení přes Turecko část 6 až 8 miliardami eh, kubíků a větší počet směr Vídeň, ale potom také odklon do Itálie a tím pádem v Jižní Itálii ten velký italský trh, přes Vídeň velký evropský trh a na cestě tam Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Příští čtvrtek pan Baroso na základě mého návrhu svolal státy Vyšegrádu. Proč? Až přijde Nabuko, eh, bylo by vynikající výhodou, kdyby v téže době se nám podařilo to propojení na sever i na jih a tím pádem plyn z Nabuka Plus mohl být také dodáván do Polska a pobaltské země a pro Chorvatsko a západní Balkán e, rovněž. V tom případě by to skutečně bylo opravdové evropské řešení, řešení, na kterém by získali všichni. Slyšel jsem projev Obamy, mám ohromnou úctu k tomuto projevu, ale mám tam dvě námitky. Slovo Evropa se tam vůbec neobjevilo. A to tedy s tím se musíme zaobírat my. A ten projev je důležitý pro kongres a pro téma ekologické energie kongres není zrovna tak dobře nakloněn. E, rovněž tak pro téma snižování CO2 po volbách prostě je většina tak, jak vypadá. Set plán, s tím pokračujeme, udělali jsme s ním dobré zkušenosti. A pakliže energetický výzkum bude příští pátek hrát také roli, v tom případě budou dva velké body energie a e, inovace. Měli, měli bychom pokračovat tak, že nejprve bude předložen další výzkumný program a e, Jakmile k tomu dojde, já předložím program v energetickém výzkumu a pan Baroso je také ochoten pro téma energetického výzkumu vlastně e, e, snažit se při poměři tomuto tématu vyšší položku v rozpočtu komise a za to bojuji. Jedná se o to, abychom měli dostatek výzkumných prostředků pro malé i větší projekty a rozodpojeno od toho také otázka, která v současné době leží v parlamentu a na radě, to je otázka ITER. Eh, doufejme, že tato blokáda bude moci být jaksi proražena na jaře. Při každém rozhovoru s Vanganem nebo s sekretariátem Jinčuje Washingtonu se mě ptají, jste ještě vůbec akceschopní, protože člověk může být buď, anebo proti ITER. Ale abychom byli vlastně účastníci projektu, abychom seděli komise a Francie a teď nevěděli, kdo má volant prostě v ruce a neměli ani plnou nádrž, to eh, nás zneschopní pro příští výzkumné projekty, protože i to je víc než energetický projekt. To je projekt pro globální partnerský tým v rámci Evropské unie. Tady se ukáže, zda se vůbec prokáže naše akceschopnost, či zda se popře. Zde samozřejmě existují také demokratické no, většiny. Já jsem k Iteru přišel jako slepý k houslím, ale já to dítě nechci nechat vyhladovět, ale nechci, aby nám sebralo potravu pro jiné projekty. Chci také podporovat eh, oba dva další projekty v souvislosti s ropovodem a potom také ještě infrastruktura. Priatu, priority budou stanoveny v létě. To je druhý krok. Evropa má jasný postup. Zde nejdřív nejdříve sdělení, potom slyšení, účast, vyhodnocení a potom následující krok, který přijde na jaře a v létě urychlení celého řízení, potom financování a seznamy priorit a to, to vám všech posléze předložím správně hovoříte o inovativním financováním, ale nenamlouvejme si nic peníze si nemůžeme tisknout. Ať si budeme přát, co chceme, tak to musíme nějak zaplatit jednotlivé členské státy byly ve svých rozpočtech tak inovativní, že už nám e, trhy nevěří. E, Evropská investiční banka nám může pomoci, ale není to žádná charita. A proto musí členské státy státy, které jsou majitelem EIB jsou, mohou říci, do jaké míry zde může EIB zaskočit. S panem, e s panem prezidentem se můžeme domluvit na podílu na projektech. My tady máme také návrh na eurodluhopisy, ale reakce na ně nebyla ve Štrasburku dobrá, když se hovořilo o stavu Unie byla kritika v médiích a zvláště ze strany Německa. To znamená, že my musíme obecně hovořit o vlastních zdrojích. My musíme hovořit o tom, jak vedle našich běžných nákladů také získáme financování pro mimořádné projekty. Ale myslím si, že je tady energetika, energie na tom dobře. Energie je možná ještě před dopravou a ICT E, e, informačními technologiemi. Neboť tady můžeme získat inovativní financující, financovací nástroje. Jestliže se na tom budou podílet různé fondy, tak to nebudou dělat zadarmo, ale my musíme také dbát na to, aby se to neprodražilo. Možná že určitý pojišťovací fond bude chtít větší úroky, než které platí naše státy na mezinárodním finančním trhu, protože bonita naše je ještě dobrá. Pak musíme také hovořit o tom, co se bude financovat ze soukromých a co z veřejných strojů. U elektřiny a u plynu trvám na tom, že vlastníci sítí musí by měli investovat a že spotřebitelé by měli platit. Spotřebitel to platí stejně, buď to jako daňový poplatník, anebo odběratel proudu. Tady není velký rozdíl. Neznám žádného daňového poplatníka, který eh, by eh, odebíral elektřinu a naopak ale je tady jasná jedna věc. U infrastruktury máme celou řadu atraktivních položek z Börkum na, do Kolína například tato cesta, nebo z Bari do Milána, nebo z Rýna, od Rýnu do Lyonu. To je vysoce atraktivní směr, ale existují také linky, které nejsou zrovna oblíbené. To je stejně jako s poštou. Pošta eh, odbavuje každý balíček, ale že to musí eh, odvést do vzdálených oblastí, tak to na tom tratí, ale to patří mezi veřejné služby a tyto služby musí občané požívat. A proto jsem pro pokračování programu spolufinancování, který se zrodil v programech obnovy. Je to každý rok asi 800 milionů euro pro financování interkonektorů a většinou se to stanovuje na pět až deset let, tak a je to také nutné pro indikaci dílčích trhů. Indikace všech dílčích trhů hodláme dosáhnout 2015, tedy 2015. My hodláme dosáhnout toho, že žádná země nebude neintegrována, tedy veškeré země by měly být integrovány během pěti let. Chceme opravdu zralé projekty a nechceme realizovat dlouhodobá přání. U kontoriálních programů máme malé výpadky. To znamená, že také finanční objem je Eh, docela konkrétní. Pokud se týče CO2, tak já daně či poplatky eh, na energii a na životní prostředky a na eh, finanční transfery, převody, to jsou tři možné zdroje financí. Ty, to můžeme vybírat pouze na evropské úrovni, protože když je budeme, toto budeme spoplatňovat na národní úrovni, pak to nepovede nikam. V současné době chceme dokončit druhý balíček eh, společného trhu a třetí balíček očekáváme od členských států. Očekáváme tak také konzultační proces a také možná bude zahájen postup pro porušování smluv u, s několika státy. My také se domníváme, že poplatky kryjící náklady jsou správné a nemůžeme odběr eh, elektřiny a plynu odebí, eh, podporovat a subvencovat. My se domníváme, že stabilní cena plynu či e, klesající cena plynu je často e, součástí politiky pr- a lákání e, nových podniků, protože když jsou někdy nízké ceny plynu pro e, průmyslové obě, e, odběratele, pak to musí někdo zaplatit a často to bývají občané. Pokud se týče energetické účinnosti, tak za prvé tady se jedná o jasná zadání, o jasné cíle. A 2. března předložíme náš návrh a mám zájem o další rozhovor s vámi a ten se bude konat v květnu. Existieren pro další eh, akvizice, jako například stávající budovy, tady bych usiloval o posílenou možnost eh, využití našich regionálních programů a otevřít je. Pan kolega Hanis o to má zájem. Podle Mota, aby v příštích letech nedocházelo k tolik eh, k vybudování obchvatů a námořní možnosti, ale k sanaci stávajících budov To je důležitý program pro strukturní programy v Evropě. téma obnovitelných energií. Milí pane Tomasi, příští pondělí náš návrh zveřejníme. Znáte-li, že ho znamená to, že máte dobrý přístup a já vám k tomu gratuluji. Nebudu se ptát, který úředník porušil svou mlčenlivost, ale příští pondělí eh, zveřejní, bude existovat jedna povinnost parlamentu, A za druhé, různé finanční struktury, budem, uvedeme jejich výčet v tom sdělení. Výčet prostě nejrůznějších finančních položek a pak přijdeme k vám a budeme se radit o dalších věcech. Ale jasná věc je, já jsem uvedl právě, dostal jsem plán 2020, 2030, offshore, větrné mlíny zřejmě a potom otázka Dánsko, Norsko, Německo, Holandsko, Francie, Spojené království. V otázce, kdo investuje a kdo financuje to také nemohou oni sami zvládnout. A teď se dostáváme k tématu subvenčních struktur, možnosti subvencí ze strany Anglie a Německa. A tady budeme potřebovat koordinační postup, protože jinak to možné není. A má prozba je, Evropští poslanci by měli být nejlepšími příkladnými Evropany a měli by být schopni přijmout kooperaci a koordinaci a neměly by se stávat jaksi ochranným štítem národních řešení, existují-li lepší evropská řešení. Tunisku. Dostaneme-li demokratickou vládu v Tunisku nebo obecně, pakliže dojde k neklidům v Magrebu, vezměte si téma Maroko, eh, Tunisko, Libanon, mm, a další státy. Jistě je tady nejdůležitější energetické partnerství. Energie pro severní Afriku, to, co nespotřebují k nám, ale i tady budeme potřebovat investory evropské sítě a jasná rozhodování, jak tamní obnovitelné zdroje budeme také evropsky priorizovat, pri, uh, upřednostňovat. A proto se jistě vyplatí i z Bruselu opustit územní hranici Německa a uvažovat o Evropě ve smyslu zaplatitelných obnovitelných energií. To byly tedy stěžení body pro dnešní bod. Velice rád po Evropské radě vám řeknu více detailů a rád se budu s vámi i dále radit. Pane komisaři, děkuji vám velice srdečně za vaše zevrubné odpovědi ale ještě více bych rád poděkoval za to, že jste mezi nás přišel před zasedáním na radě. To je také novum u nás, že komisař, než jde do rady, přijde mezi nás, abychom si navzájem vyslechli, jak uvažujeme, kudy se chceme dále politicky ubírat a proto vám za to nesmírně srdečně děkuji a přeji vám všechno nejlepší pro vaše vyjednávání. Děkuji. Dámy a pánové, Máme velice omezený čas na náš další postup, takže dovolte, abych vyvolal původní bod 9, nynější bod 6, Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu. A chci vás požádat, ti, kteří opouštíte místnost, opouštěte ho rychle a tiše, abychom nerušili naše jednání. Musíme se skutečně pokusit probrat každý bod. Kolega, myslím, Čačimakakis je navrhovatele, můžeme to udělat stručně a jasně, ale samozřejmě, pane předsedo, počkáme tady, až opustí lidé sál, abychom mohli jednat v klidu. Dávám vám jednu minutu, prosím. Dámy a pánové, prosím, opouštějte sál potichu. Buďte tak laskaví. We need the time, excuse me. And if somebody won't go, then go, but don't talk. Thanks. George, Děkuji, pane předsedo bude to velice rychle. Jedná se o otázku, zdali chceme dále budovat cestovní ruch v Evropě a já vám děkuji za první výměnu názoru, kterou jsme již měli v prosinci ve výboru a také děkuji kolegům za mnohé podněty. Téměř všechny podněty jsem zapracoval do své zprávy a ve své zprávě se chci omezit pouze jenom na několik aspektů. Cestovní eh, eh, ruch je dodatečná kompetence v důsledku Lisabonské smlouvy a proto je důležité, abychom přemýšleli o tom, jak komisaře Tajányho budeme v jeho snahách podporovat. Důležitou komponentou je vzdělávání. My potřebujeme v Evropě kvalifikovaný dobrý personál, především eh, na to, abychom zatraktivnili jednotlivé členské země a také celou Evropu. Standardy se v posledních letech změnily. Tady se jedná především o vzájemné uznávání ukončeného vzdělání a také o důsledné další vzdělávání a kvalifikaci. V současné době existuje hodně soukromých programů v turistice, které fungují skvěle. Vidíme například ve Středomoří, kolik mladých lidí eh, se v této této části Evropy e, zapracovává. To jsou soukromé iniciativy, které by měla Evropská unie podporovat. Pokud se týče zesílené e, spolupráce na podporu cestovního ruchu se také jedná o společný marketing. My bychom měli společně vystupovat na internetu ve třetích státech. My známe především to, že z Asie a tak z Japonska také z Číny přijíždějí k nám velké skupiny a cestují po celé Evropě a proto potřebujeme společný marketing. Máme European Travel Commission, tedy eh, komisi pro evropský cestovní ruch a to tuto komisi bychom měli využít na propagaci v Evropě v různých částech světa. Dále máme také takzvaný zdravotní turismus, zdravotnický turismus. My jsme jako destinace velice oblíbení a my můžeme naši pověst a infrastrukturu dále zlepšit tím, že vytvoříme kvalitativní eh, kritéria neboť zdravotní cestovní ruch je velice důležitou věcí. Tady to začíná u wellness až po po byty v nemocnicích a proto navrhujeme certifikovaný systém norem. Například bychom mohli hovořit o systému Modrého kříže. Důležité je, aby dosavadní národní iniciativy byly v této souvislosti využity, ale je důležité, abychom se po Evropě domluvili na vysokém standardu. Prostředky ze strukturálních fondů, z fondu soudržnosti lze proto to využít, ale chci varovat před tím, abychom naslepo podporovali cestovní ruch, je důležité, aby také zde vznikly konkurenceschopné struktury. Dále se také jedná o flexibilní, tedy pružnou pracovní dobu, protože právě v cestovním ruchu potřebujeme flexibilní pracovní eh, dobu, to je práce o víkendech, v noci. To znamená, že legislativní rámec nesmí svazovat eh, cestovní ruch. Cestovní ruch je velice citlivým odvětvím a my musíme brát v potaz zvláštní potřeby cestovního ruchu. Za, jako poslední chci také říci, že musíme zvýšit bezpečnost turistů po Evropě to také zvýší atraktivitu destinací. Na to potřebujeme harmonizované dopravní předpisy a bezpečnostní normy. Právě v této oblasti existují mezi členskými státy velké rozdíly a zde můžeme s tím něco udělat. Děkuji vám. Děkuji. Ten se, se přihlásil pan Mecároš. Já bych rád podpořil pana mm, navrhovatele v jeho práci. Turismus je skutečně odvětví, který má pozitivní dopad na hospodářský růst v Evropě. Může vytvořit nové pracovní příležitosti a <coughs> slouží modernizaci. Proto není lhostejné, jaká opatření budeme realizovat proto, abychom podporovali turismus v roce 2008 existovalo více než 370 milionů turistů v Evropě, čili můžeme říci, že Evropa se stala eh, významnou, jednou z nejvýznamnějších turistických destinací. Přes 8 milionů malých a středně velkých podniků pracuje v této branži a to vede ke zvýšení HDP. Čili tento potenciál eh, musíme využívat a Musíme skutečně nalezat odpovídající nabídky v Evropě. Důležité je to, o čem se zmínil pan Kacimacis, zejména ta otázka zdravotní turistiky. Máme celou řadu lázní, které neexistují nikde jinde v Evropě. To znamená, potřebujeme společné snahy abychom to všechno dali do souladu s naší křesťanskou kulturou, s naší gastronomií a to je věc, která zajímá celý svět. Potřebujeme inovace v oblasti turistiky, abychom nalákali nové zájemce, nové hosty, potřebujeme vytváření různých rekreačních a zábavných balíčků tak, abychom uměli dobře prodávat naše nabídky a potřebujeme také odpovídající označování. Musíme podporovat no, aby, došla, aby, aby tyto projekty byly zohledňovány v podporách, abychom skutečně mohli přispět k úspěchu turistiky v Evropě. Děkuji. Děkuji také. Pan kolega Franko. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za EPP bych chtěl poděkovat našemu kolegovi za tento návrh stanoviska. Je to skvělý základ pro další práci a diskuzi. Cestovní ruch je nepochybně faktorem růstu a vytvářením pracovních příležitostí v Evropě. V ve světovém kontextu se budou muset naše země připravit a přizpůsobit eh, velkému eh, proudu turistů ze zemí, kde roste ekonomika. E, využívání informatiky, internetu a e, to, že e, tady vlastně lépe zohledňujeme péči o životní prostředí, to všechno vytváří určité nové možnosti. Tyto nové možnosti pro cestovní ruch, které by více zohledňovaly eh, místní kulturu, místní eh, zvyky, místní obyvatelstvo. A to vše musí být eh, chráněno, takže ekoturistika, výměna bytů, kulturní cestovní ruch a cestovní ruch zdravotní, to by všechno mělo být více rozpracováno. Jsou to moderní formy cestovního ruchu, které by měly být podporovány tak, aby se rozvíjel cestovní ruch občanský, který by respektoval naší kulturní různorodost a životní prostředí. A e, byl bych rád, kdyby se přeformulovaly některé návrhy. Vytvořit observatoř pro evropský cestovní ruch a středozemní cestovní ruch, eh, která by měřila výkonnost cestovního ruchu a hlavně by se soustředila na výměnu dobrých postupů eh, v oblasti nových forem udržitelného a odpovědného cestovního ruchu. Do budoucího programu je také třeba zapracovat eh, otázku eh, cestovního ruchu, teď myslím program eh, o konkurenceschopnosti. Je třeba se soustředit na nové technologie, především na ty, které znamenají úsporu energie a které jsou šetrné k životnímu prostředí. Takže udržitelný cestovní ruch v určitých oblastech je důležitým faktorem pro to, abychom tady vyvážili cestovní ruch, který je zatím příliš soustředěn na některé oblasti, především přímořské. Také je třeba myslet na cestovní ruch mimo hlavní sezóny, vytvářet synergie tak, aby všechny zúčastněné strany mohly profitovat e, jedny z druhých. Pak je to také otázka dalšího vzdělávání v e, oblasti jazykové, v oblasti e, počítačové gramotnosti a také je třeba myslet na další vyšší formy vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, jak již poskytuje Středozemní univerzita. Všechna tato opatření by mohla přímo přispět k lepší konkurenceschopnosti eh, průmyslu cestovního ruchu v Evropě. Chtěl bych také navrhnout pozměňovací návrh eh, na podporu eh, kongresové turistiky a podnikatelské turistiky, protože to je velmi důležitý faktor pro celou řadu oblastí v Evropě. A chci také zdůraznit nutnost posílení cestovní, turistické atraktivity zámořských teritorií protože to jsou skutečné výkladní skříně pro získání dalších zájemců o cestovní ruch z Ameriky, a to jak severní, tak latinské. Děkuji. Gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poblahopřála panu navrhovateli za jeho práci a chtěla bych mu poblahopřát k tomu, že a poděkovat také, že zohlednil některé návrhy naší politické skupiny. Ráda bych přispěla eh, ještě několika poznámkami k tomuto tématu a budu sledovat pořadí pana navrhovatele prvním odstavci pan navrhovatel hovoří o konkurenceschopnosti evropského průmyslu cestovního ruchu. Domnívám se, že tady je třeba jasně vyzdvihnout konkurenceschopnost také s možností výzkumu a inovací, protože tady by se nemělo soutěžit jenom tím, že se budou snižovat ceny. A protože politika výzkumu se tady nikde jinde neobjevuje. Domníváme se jako pracovní skupina ITRE, že by se měl využívat tento eh, podíl výzkumu eh, jako evropská priorita, protože přinesla dobré výsledky pro zásadní sektor, eh, který při, který představuje podstatnou část našeho HDP a může přispět k inovacím v sektoru. Pan navrhovatel se o tom zmínil, ale není tady explicitní zmínka o význosti, o významu vývoje informační společnosti v tomto sektoru, zejména za účelem eh, získat maxi, vypracovat maximální mm, nabídky s cílem objektivizovat procesy a získat lepší výrobky pro spotřebitele. Ano, ve druhém odstavci se objevuje lepší koordinace výzkumu a vývoje v oblasti cestovního ruchu, ale je také nezbytné posílit transfer technologií tak, aby docházelo k novým nástrojům a abychom toto odvětví cestovního ruchu lépe strategicky umístili a dali jim prioritu stejně tak jako eh, energetiku a investice a snižování CO2. A eh, myslím si, že by bylo dobré také Eh, zvýraznit eh, cen, eh, hodnotu cestovního ruchu i v oblasti celého sektoru průmyslu, zdůraznit sezónnost možná také a je třeba také inovovat různé procesy a trvat na vzdělávání. Ano, pan navrhovatel ten význam vzdělávání vyzdvihl a já to plně podporuji, proto abychom mohli poskytnout kvalitní konkurenceschopnost, ale možná, že by se to mohlo nějak precizněji ve smlouvě, eh, pardon, v návrhu vyskytnout. Uh, Jinak sdílíme návrh eh, pana navrhovatele, co se týče malých a středně velkých podniků v tomto sektoru. A také se mi nesmírně líbila idea kolegy, který vyzdvihl, že by se měl konkrétně v našem programu konkurence schopnosti a inovace objevit právě ten sektor cestovního ruchu. Ráda bych ukončila mé poznámky tím, že řeknu, že moje skupina předloží několik pozměňovacích návrhů, zejména v tom ohledu, jaký jsem, jakým jsem tady přednesla a doufejme, že pan navrhovatel i další politické skupiny naše návrhy pozitivně přijmou. Děkuji vám mnohokrát, pan kolega Rudy. Velice stručně, pane předsedo, já chci také poblahopřát eh, zpravodaji k těm návrhům, které učinil. A chtěl bych navrhnout, abychom eh, trochu eh, trvali na tom eh, cestovním ruchu eh, dobré pohody, well-being. Myslíme si, že tady je třeba ty věci trošičku zlepšit. Měli bychom využít příležitosti vytvořit především v oblasti lázeňství obrovskou evropskou síť a soustředit se na její rozvoj. To by mohlo být opravdu něco, co by představovalo přidanou hodnotu Eh, máme celou řadu eh, teplých eh, pramenů, máme v tomto dávnou historii, začali s tím římané a myslím si, že za maďarského předsednictví zrovna by to bylo možná docela zajímavé v tomto směru věci posunout ku předu. Víme, jak je na tom Maďarsko v tomto ohledu. A pak je třeba zahájit také velkou komunikační kampaň o v těch eh, velkých výhodách a hlavních bodech eh, toho, co může nabídnout cestovní ruch eh, v Evropě. Evropa se musí stát ještě více přítomná v nabídce celosvětové charakteristiky. Děkuji. Mohl bych dát navrhovateli ještě závěrečné slovo. Jsem velice vděčný kolegům, že přinesli další podněty, samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem měl omezený čas, ale jistě pozměňovací návrhu, pom, návrhy pomohou obohatit tuto zprávu. Děkuji za všechny podněty. Děkuji také mnohokrát. Hluta pro předložení pozměňovacích návrhů je 3. února v poledne. Takže prosím pěkně, dejte to, když tak, na papír a doufáme, že nebudeme mít stovky návrhů, ale bude kolega moci dobře pracovat. Takže teď se dostáváme k bodu 7. Účelnost a účinnost financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech. Spravodajem je pan kolega Balčitiš. A čili dávám panu kolegovi Balčitišovi hned slovo. Aš pirmininkė, manau, kad daugelis mūsų kolegų yra gana gerai susipažydę su ta problema, kuri egzistavo čia keletą. Pane předsedo, domnívám se, že celá řada našich kolegů zná stávající problém vyřazování jaderných elektráren je e, skutečně spíše politickou záležitostí než ekonomickou. Třeba, že tato otázka samozřejmě má také dopad na ekonomiky dotyčných států. Víme, že tři vlády, Litva, Slovensko a Bulharsko, v rámci vstupních vyjednávání se zavázaly k tomu, že jaderné elektrárny u níž by nebylo ekonomické eh, dobudovat a domodernizovat je, je prostě vyřadit. Eh, je pochopitelné, že není eh, dostatek prostředků pro vyřazování takových jaderných elektráren, ale již bylo řečeno, že se musí dát k dispozici finanční prostředky pro vyřešení tohoto problému. Je třeba popřemýšlet o tom, jak by tato finanční podpora mohla být eventuálně vedena dále až do roku 2013. Jsou tedy naplánovány prostředky ve výši 2,8 milionů eur. Máme tady ještě další čísla, která možná nejsou až tak důležitá eh, pro výbor ITRE. Domnívám se však, že je pro výbor důležité podívat se také na to, jak se na tuto problematiku dívá Evropský účetní dvůr bylo konstatováno, že některé členské státy eh, pravděpodobně tyto eh, prostředky, které dostali k dispozici, eh, nepoužili na vynaložený účel a nekonali transparentně a eh, no, finální zpráva má být předložena eh, letos snad na jaře a doufám, že budeme i nadále potom diskutovat i o, da, prostě o dalším vyřazování jaderných elektráren. Mm, eh, návrhy, které jsem vám předložil, bylo skutečně respektování principu znečišťovatele. Všechny jaderné reaktory, které jsou ještě provozovány, musí během provozu eh, odkládat dostatek finančních prostředků k pozdějšímu vyřazení z provozu. Eh, také bych rád poukázal na to, že je třeba zohlednit veškeré eh, stávající požadavky při vyřazování jaderných elektráren, včetně bezpečnostních aspektů. Myslím si, že je třeba říci, že vyřazování jaderných reaktorů v těchto zemí musí být jaksi doprovázeno eh, musíme pomáhat a bezpečnostní otázky je třeba vyřešit. To jsou jenom hlavní úvahy, ale očekávám vaše návrhy. Děkuji, kolega Uječe. Děkuji, kolega Uječe. Благодаря, господин председател. Děkuji vám, pane předsedo kolegyně, kolegové, rád bych poděkoval zpravodajovi za velmi dobrý návrh, který tady eh, předložil, ale chtěl bych vás zároveň upozornit na eh, několik věcí. Za prvé, není pravda, že všechny bloky již byly odstaveny, protože z ekonomických důvodů nebylo možné je modernizovat, alespoň e, ve dvou případech v Kozlodujích. A e, toto e, také prokázala mezinárodní expertíza. Prostě došlo k upgradingu. Důvod eh, pro odstavení těch jednotek je odlišný, ale není to relevantní pro naší diskuzi. Chtěl bych, aby Evropský parlament tady nerozšiřoval, alespoň parlament, aby nerozšiřoval milné informace. To za prvé. Za druhé, všechny tři státy, které byly zmíněny, splnily své politické závazky pro eh, časný, eh, časné odstavení aniž by k tomu byly e, technicky připraveny a aniž by k tomu měly finanční prostředky. E, přitom e, bylo by zcela přirozené, aby tyto země nebo země obecně žádaly o solidaritu a finanční pomoc Evropskou unii, což je velmi nutné pro tak ambiciozní cíl jako odstavení těchto bloků. Zároveň je také přirozené, že velká část fondů by alespoň na počátku toho období eh, byla eh, použita na opatření, která jsou nedílnou součástí energetického balíčku, aby se tak vlastně vyvážil nedostatek elektrické energie pramenící z odstavení bloku. Eh, protože tady je třeba říct, že ta opatření byla skutečně zapotřebí a je naprosto logické, že eh, v následujícím období eh, žádáme, aby se ty finanční prostředky rozšířily, aby prostě zahrnuly všechny ty další projekty spojené s odstavením. Hodně hovoříme o účinnosti eh, evropské finanční pomoci. K dnešnímu dni financování projektů v těch třech zmíněných zemích probíhá poměrně nezávisle. Neexistuje tady absolutně žádná koordinace s jednotlivými projekty či programy. Nejsme svědky eh, žádného zájmu eh, pro, o takovouto koordinaci. Eh, v praxi se objevuje to, že problémy, které jsou třeba spojené s zacházením s radioaktivním odpadem, eh, jsou řešeny naprosto odlišně eh, v těchto třech zemích. To by bylo nemyslitelné, kdyby skutečným cílem bylo hledání toho nejudržitelnějšího a nejlevnějšího způsobu, který by potom převzali i ty další země. Bohužel, to je politování hodná skutečnost, toto není ten případ. Chci říct, že finanční systémy pro tyto tři země, jsou nabízeny eh, prostřednictvím takzvaného eh, Mezinárodního fondu pro eh, pomoc při odstavování jaderných bloků a tento fond se vlastně nachází pod záštitou Evropské investiční banky, pardon, Evropské centrální banky. A tyto, tato pravidla vůbec nejsou slučitelná s národní legislativou pro, pro veřejné e, zakázky. Subdodavatele e, mají podepsané smlouvy e, s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a tyto smlouvy jsou takového charakteru, že vytvářejí problémy, protože nejsou Eh, prostě smlouvami, které by eh, zohledňovaly eh, jednotlivé faktory v různých zemích. Je tady velký prostor pro optimalizaci nákladů a pro zvýšení účinnosti a transparentnosti při, pro, při čerpání těchto finančních prostředků. Já jsem toho názoru,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 Pokud se týče vyřazování jaderných elektrán, tak to není snadná věc. A my o, tyto země očekávají, že je budeme finančně kompenzovat a také nahradíme škody, které v těchto zemích vznikly odstavování elektráren se musí ukončit co nejdříve, aby se minimalizovaly škody. Je třeba dát k dispozici finanční zdroje, aby jaderné e, elektrárny byly vyřazovány bezpečným způsobem. Myslím si, že je také důležitá v této souvislosti transparentnost a také řádné, řádná kontrola odstavování elektráren, tak aby se zachovala konkurenceschopnost. Také odstavení těchto elektráren má dopady na zásobování elektřinou v těchto zemích, proto je třeba také rozvinout alternativní zdroje na kompenzaci. Je třeba také dát k dispozici financování, ovšem je třeba také mít na paměti eh, strategii těchto zemí v oblasti alternativních eh, zdrojů. Je třeba také dbát na modernizaci elektráren a kde jsou vysoké náklady, eh, nové, vysoké finanční prostředky mají téci na stavbu nových elektráren, ale my nepotřebujeme pouze modernizaci stávajících elektráren, ale také vybudování nových elektráren, jenom tak můžeme zabezpečit dodávky elektřiny. Žádná země nemůže zaručit, že eh, chod bude zcela bezporuchový, ale poruchy musí být na minimální úrovni a je třeba také zohledňovat u těchto investic eh, en Eh, životní prostředí, eh, jaderná energetika, jaderné elektrárny dokáží jako jediné elektrárny vyrábět čistou elektřinu. Děkuji vám. Kolega Valdria. Yes, uh, thank you, chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Já také vítám uh, tuto zprávu z vlastní iniciativy. Uh, je to také zapotřebí se podívat zblízka na financování e, těchto projektů e, odstavení bloků. Zatím tady nedošlo k žádnému auditu. Já si velmi dobře uvědomuji, že toto odstavování je pomalým procesem a složitým procesem, že může trvat celá desetiletí, ale zároveň je to také biznis sám o sobě a myslím si, že e, stanovisko výboru ITRE by mělo také reagovat na některé obavy zmíněné v rozpočtovém výboru, tak aby byl vyslán jasný signál radě a komisi. Za prvé, e, ty finanční prostředky, které byly alokovány, e, neměly pokrýt, pokrýt veškeré náklady na odstavení, ale měly naopak kompenzovat právě ty Eh, věci. A to je, eh, to, je, to je přesně to, co se eh, děje. Já si uvědomuji, že to je legitimní součást těch plánů o odstavení, ale možná, že by se komise měla podívat ještě jednou na to, jak velký objem prostředků je použit právě na, na, ty, na tato opatření, na tyto projekty. Pak je tady další věc. Některé projekty ještě nebyly dokončeny a zatím tady nemáme jasný strop, který by byl stanoven, který by byl eh, specifikován. Ani nemáme žádnou představu, jak vlastně eh, budou eh, finanční potřeby v rámci nového finančního rámce po roce 2013. Asi bychom měli znovu říct, že celkový hlavní cíl toho odstavení je přece bezpečnost. Možná, že je čas na to, aby se tak učinilo a aby jsme se znovu začali soustředit na své skutečné priority, co se týče těchto tří projektů odstavení. Děkuji. Kolega Marinescu. se e, Děkuji, pane předsedo. Rozhodnutí alokovat e, finanční prostředky na odstavení e, jaderných zařízení je správné. Bohužel ani když to rozhodnutí bylo učiněno, ani když byly e, realizovány první plány, e, nebyl tady vlastně žádný časový harmonogram ani žádný strop pro finanční e, náklady, takže vlastně nikdo neví, kdy to skončí a kolik to bude stát. Jak to řekl kolega Boručev, hodně peněz bylo vydáno na energetické projekty, které jsou začleněny do těch výdajů, s kterými se počítat může. Náš výbor by se měl zaměřit na to, co se realizovalo v rámci těch energetických projektů a zdali tyto projekty pokryly ztráty vyplývající z odstavení těch jaderných zařízení. Pokud potřebujeme další investice do energetických projektů, tak pak je zapotřebí ustavit jakýsi koordinační řídící eh, výbor, který by eh, držel náklady pevně v rukou a potřebujeme hloubkový plán, abychom věděli, kdy všechno eh, skončí, jaké náklady to představuje a jaký je příspěvek Unie k těmto nákladům. Děkuji. Děkuji mnohokrát, kolega Udy. Budu velice stručný. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé projekty, zpravodaj hovořil o více jak dvou miliardách eur, tak jsem v předchozí zprávě e, o e, té jedné elektrárně navrhl, aby e, užití v nařízení o e, veřejných zakázkách e, byly, e, byl upraven dodatek o preferenci pro evropské dodavatele, protože my v tomto směru máme výrazné know-how a bylo by opravdu zvláštní, kdyby vlastně se ty eh, peníze eh, z našich zdrojů dostaly potom do rukou eh, firem, které jsou mimo Unii a nemají zdaleka takové know-how jako naše vlastní firmy. Takže preferenci pro evropské podniky. Děkuji mnohokrát. Pane kolego Balčite, si chcete ještě něco dodat? Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům eh, za jejich připomínky, za výměnu myšlenek. Eh, když jsem hovořil k této otázce, kdybych byl býval, hovořil déle, byl bych býval, přiznal, že 200 odrážek nestačilo samozřejmě pro zevrubné stanovisko. Existuje celá řada dobrých návrhů s ohledem na skladování odpadu a pan kolega Odi eh, také vyjádřil zajímavý názor. Vzpomínám si na diskusi, kterou jsme měli o odstavování té nukleární toho nukleárního zařízení. Měli jsme velmi živou diskusi, ať tak či onak. Mm, prostě e, toto vyřazování musí být ukončeno a musí být doveden do konce a je třeba dát proto k dispozici e, finanční prostředky. Já jsem e, také naznačil zkoumání Evropského účetního dvora a podle stanoviska účetního eh, dvora budeme vědět, zda je třeba, bude třeba sestavit ještě jednou nějakou separátní eh, komisi, protože musíme být připraveni na další nutnost zabírání, eh, vyřazování jaderných elektráren. Musíme uvažovat o tom, kolik stojí vybudování nové jaderné energie. A když sloučíme všechno dohromady, vyřazování, náklady na skladování, veškeré administrativní náklady, tak možná, že dospějeme k úplně jiným číslům a možná, že dospějeme k tomu, že nukleární energie není tak drahá jako výrobní zdroj, jak se často říká. Myslím si, že musíme vyvinout společné úsilí a díky tomuto společnému úsilí se nám podaří vypracovat dobrý dokument, který bude základem pro další vyřazování jaderných elektráren. Děkuji mnohokrát. Je tady někdo z komise, kdo by se chtěl k tomuto tématu vyjádřit? Není-li tomu tak? Můžeme tedy okamžitě pokračovat a mohu vám oznámit, že pozměňovací návrhy lhuta je do 3. Ledna, 3. února promiňte, v poledne. Teď bod 8. Podmínky přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo. Dnes o tom budeme diskutovat a proto eh, si dovolím dát slovo panu kolegovi Glantemu. No, doufám, že nebudu jediný, který se dostane ke slovu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, vidím tady kolegyně a kolegy, kteří se zaobírají tímto tématem a proto si mohu dovolit zkrátit úvod. Abych to připomněl, hovoříme o jedné z pěti služeb, které Galileo, až bude vybudován, bude eh, prostě skýtat eh, pět typů služeb, otevřená služba, služba na komerční bázi, služba pro zajištění bezpečnosti, služba pomoci a záchrany, jakož i veřejná regulovaná služba. A to je vlastně to, o čem tady hovoříme. Eh, tady to považují členské státy za jejich výsostnou oblast, ale stejně tak to konstatovala i Rada ministrů. Signál je za, zašifrovaný, má dobře fungovat a Galileo eh, by měl být, mít možnost také vypnutí, ale měl by být bezpečný proti falšování. Musí tady být zabezpečena vysoká přesnost a spolehlivost, ale především musí být tady dohlíženo na bezpečnost je třeba, aby noví uživatelé eh, byli připuštěni jenom za udělování eh, povolení. Protože je to eh, poměrně technická záležitost, tady se prostě upravuje přístup, je třeba, aby členské státy jmenovaly příslušné PRS úřady, a je třeba kontrolovat také příjem PRS. Každý stát kontroluje používání PRS, jakož i přístup k němu. Třetí země a mezinárodní organizace mohou rovněž používat PRS službu, pakliže podepíší odpovídající dohodu s Evropskou unii. Návrh dále upravuje dohlížení nad zabezpečením mm, tohoto systému u uživatelů a mají se ještě vyjasnit také předpisy v oblasti kontroly. E, moje návrhy bych vám ještě krátce jmenoval. Já jsem pár jich tam připojil. Tady jasné rozlišování mezi účastníkem, například komise, členské státy a tak dále a uživateli tohoto signálu. Uživatele jsou ku příkladu organizace jako třeba hasiči nebo policie. Uh, Hmm. Ochrana zakódovaných dokumentů má být podrobena stejném proceduře jako stave, stanovená u stanovení o Galileo. To jsem navrhoval pouze převzít. Hmm, myslím, že to může být upraveno tímto způsobem, aby se zabezpečila, zajistila bezpečnost. Eh, bylo zvolen takový postup, postup vstup, že jednotlivé PRS orgány v členských státech by to měly koordinovaně dělat, tak pak, když k tomu nedojde, komise by měla vyzvat k odstranění mezer a pak, když k tomu nedojde, pak by měla být zapojen Evropský dohlížecí úřad, například eh, také pro administrativu uživatelů komise, protože to je vlastně úkol přeskumu, zda Eventuálně by bylo možné, aby uživatelé z třetích zemí se k tomu připojili například z USA. Víme například, že eh, někteří nebyli příliš nadšení z pochopitelných důvodů, ale mezi tím tady existuje dobrá spolupráce a myslím si, že takovou nabídku by měla komise přeskoumat, abychom Američany přitáhli blíže ke Galio a mohli se tak vymítit eventuální budoucí potíže v úvozovkách například, eh, kdyby se nám to podařilo s Číňany, bylo by to ještě eh, vhodnější. Kontrola má zůstat v kompetenci členských států, tady jsou naprosto jasná pravidla a zřízení PRS, eh, takové, každý stát má být povinen zřídit takový PRS orgán. Náklady by neměly nést uživatele, ale účastníci, to znamená Rada ministrů a návrha komis, návrh komise zatím ještě e, vychází z toho zastaralého původního návrhu PAP, to znamená veřejná a soukromá financování. Eh, Mím, že v výborech existují velice prudké diskuse, musíme velice kriticky zkoumat návrhy, které přicházejí například z Jinak eh, vám děkuji za, za pozornost a čekám na vaše návrhy, kolega Nestoroj. Eh, děkuji, pane předsedo. Tento dokument je skutečně výsostně technický. Už se tím zabýváme další dobu a e, můžeme asi vždy najít něco nového, ale e, když hovoříme o financování a překročení e, finančních parametrů, tak je třeba zbystřit a zabývat se také otázkou funkčnosti, především u služby PRS. A musíme vidět, že to opravdu přináší výrazně přidanou hodnotu oproti GPS. A eh, jak je vidět, bude zapotřebí více finančních zdrojů. Eh, dlouhodobě to bude samozřejmě rentabilní a ziskové, ale jsou to především ty země, které jsou nositeli projektu, eh, které budou z toho těžit více než jiné. A proto si myslím, že by nám mělo jít o určitou vyváženost, rovnováhu mezi podniky, které eh, by mohly z tohoto systému těžit a těmi ostatními. Eh, někteří čekají e, za rohem, až se věci vyvinou a finančně na to přispět nechtějí, takže na to bychom měli dávat pozor. A k tomu ostatnímu e, naprosto e, vnímám ty argumenty a pozměňovací návrhy, které předkládáte a priority, ale opakuji, je třeba dobrou vyváženost mezi členskými státy a jejich prioritami a unii. unii. Zatím prostě e, nemáme žádné pochybnosti, opakuji, je to velice technické, e, nelze to e, snadno řešit. Je to taková třešnička na dortu Eh, pokud eh, se nám odkutálí, pokud eh, zůstaneme závislí na GPS, který také nemusí trvat vědně, tak to, věčně, tak to bychom tedy si nechali utéct mezi prsty výraznou příležitost. Takže opakuji, je ještě třeba určité věci upřesnit pomocí pozměňovacích návrhů, ale v tom hlavním směru souhlasíme. Pan Hobbs má slovo. Um... Paní Hobbs. Ano, já jsem chtěla také poděkovat za práci, kterou jste na tomto odvedl. A chtěla bych eh, jednu věc vysvětlit, protože bych ráda věděla, za tomu dobře rozumím. Říkáte, že co se týče nákladů, tak eh, ty účastnické členské státy by měly být těmi, které budou platit a pak to bude na členských státech, jak si ty náklady eh, vlastně vymohou na uživatelích, jak se zahojí na těch uživatelích. Je tomu tak, pan kolega Remek má slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se také připojuji ke všem těm, kteří eh, oceňují práci pana zpravodaje. A samozřejmě, že já to vidím v tom kontextu, že to je Eh, další eh, dobrý krok eh, správným směrem. Myslím si, že tak je to potřeba hodnotit a v podstatě nemám problém podpořit drtivou většinu toho, co tu je řečeno. Já si myslím, že v tomto ohledu, i když je to, jak tady říkají mnozí, výsostně technická záležitost, není tak úplně. Já věřím tomu, že Eh, důležité nebo jedno z nejdůležitějších je to, co pan zpravodaj uvádí na, eh, v podstatě ve svém závěru, že některé prostě body a problémy musí zůstat pořád na eh, předním místě naší pozornosti a jsou předmětem diskuze, protože se vlastně buduje něco úplně nového, s čím nemá nikdo E, skutečnou reálnou zkušenost a navíc jsme za pochodu několikrát e, vlastně byli nuceni změnit pravidla. Zejména, že jsme přišli od původně plánovaného e, společného privátně veřejného financování na zatím tedy z veřejných zdrojů. Takže já podporuji a vítám to. Myslím si, že v tomto kontextu je velmi dobře, že bylo tak, jak bych řekl, rozhodnuto o Eh, agentuře, o jejím sídle a také zároveň samozřejmě o jejím eh, eh, vedení, které zítra bude, pan ředitel bude tady u nás a já si myslím, že to je, je součást stejného dobře zvoleného směru. Děkuju. Pan kolega Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Já se také připojuji k těm, kteří hodnotili tu práci pana kolegy Glanteho, protože si myslím, že to je velmi důležité na to, co upozorňuje a posouvá zase ten pohled eh, na právě tuto velmi komplikovanou část dopředu. Já bych možná velmi ocenil právě to, kdy říká, že to zůstává, některé věci musí zůstat otevřené, protože si musíme uvědomit, že technologie jdou neuvěřitelně dopředu a Eh, za tři, čtyři roky, kdy vstoupí Galileo v život. Můžeme teď trochu možná, možná fabulovat nebo předpovídat, ale potřeba nesmírně důležitá je ta debata, kterou tady pan kolega Glante eh, tímto otevírá a eh, myslím si, že ta záležitost právě ve veřejné regulované službě je nesmírně komplikovaná, protože jednak v sobě skrývá ten potenciál ekonomický, který my sami všichni hledáme a, a snažíme se dopředu určit, eh, jak financovat Galileo. A druhá věc, musíme si uvědomit, že jsme v civilní oblasti. Tady eh, americká GPS vstupuje do konkurence v úplně jiném spektru, protože GPS je eh, určitý eh, side effect nebo boční efekt eh, vojenského systému. Eh, jak se ta věc bude vyvíjet dál. V této chvíli eh, je asi velmi složitě odhadnutelná i, a proto si nesmírně cením tohoto otevřeného postupu pana Glanteho, protože debata, jak ekonomicky zvládnout právě eh, PRS, bude eh, složité nejenom z toho bezpečnostního pohledu, ale i jak zařadit ten zájem Ameriky o právě Galileo, jak se k tomu dostat, Eh, jak dostat další ekonomické podněty do Galilea a proto velmi podporuji tento materiál, protože si myslím, že tato debata mm, takto zahájená správným pozadím, tak abychom na tom dále pracovali, je velmi důležitá a je v té oblasti, o které eh, jsme, se nám tak velmi těžce hovoří při aplikacích, ekonomickém eh, fungování systému Galileo, hlavně do budoucna. Takže já se připojuji k těm, kteří plně, plně podporují a velmi děkuji panu Glantemu za tento velmi dobrý postoj k systému. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Chtěla by krátce zareagovat komise, nebo ano, prosím pěkně. Merci beaucoup. Euh, děkuji. Dobrý den, pane předsedo, pane zpravodaji, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, členové tohoto výboru ITRE. Nejprve bychom eh, chtěli říct, jak jsme velice rádi, že eh, zpráva eh, se těší dobrému přijetí, tak jak to vnímáme. Děkujeme zpravodajovi za skvěle odvedenou práci. Byli bychom rádi, kdyby diskuze mezi parlamentem a radou eh, započaly co nejdříve, eh, proto aby text byl, pokud to je jen trochu možné, přijat v červnu letošního roku. Chtěl jsem si vzít slovo, abych eh, tak eh, trochu již eh, anticipoval diskuzi kolem pozměňovacích návrhů tím, že přinesu určitá vysvětlení mezi návrhy pozměňovacími. Vidíme eh, otázku jasného definování termínu uživatelů v angličtině Eh, jsou to eh, participants anebo users, je jasné, že článek, který se bude zabývat definicemi, eh, bude přesně formulován, aby případné nejasnosti byly pryč. Zároveň jsme také zaznamenali několik zmínek o e, převzetí těch e, e, realizačních nákladů spojených s užitím PRS, operačních nákladů a komise je, na rozdíl od toho, co uvádí zpráva, toho názoru, že pouze státy, členské státy a mezinárodní organizace, které tedy by se zúčastnily, byly těmi entitami, které by na sebe tyto náklady vzaly. Nicméně není nemožné si představit, že některé členské státy e, část nebo e, všechny tyto náklady převedou na konečné uživatele. Každopádně Eh, budou to stovky tisíc eur eh, ročně, 200-300 tisíc eur maximálně ročně, nejsou to nějaké obrovské sumy a pravděpodobně se tedy dá předpokládat, že to budou eh, moci členské státy, případně koneční uživatelé zaplatit. Zároveň jsme ve zprávě i v příspěvcích zde ve výboru zaznamenali otázku úlohy třetích států. Úloha třetích států, jak v užití eh, eh, PRS, tak eh, ve výrobě těch receptorů. My si myslíme, přijímačů. My si myslíme, že ty návrhy, které teď byly předloženy, ukazují určité e, řešení e, prostřednictvím uzavření mezinárodní dohody e, s třetími zeměmi či s zúčastněnými třetími zeměmi a že by tento způsob představoval určitou flexibilní situaci, kdyby se pak mohlo podle potřeby čas od času, případ od případu reagovat. Samozřejmě, že budeme také otevření eh, tomu vytvořit určité návrhy či spolupracovat s parlamentem a radou, abychom eh, především v té oblasti bodů úvodních ustanovení věci ještě více vyjasnili. A úplně poslední bod, který se vztahuje eh, k něčemu, co nás zaujalo, je návrh postupu, který je již dobře eh, detailně ozřejmen v, návrhu, v pozměňovacím návrhu a týká se eh, těch etap v případě, že by orgány e PRS nerespektovaly minimální bezpečnostní normy, eh, které by byly dohodnuty mezi účastníky PRS a to, co je tady navrženo, nám připadá velice případné a myslíme si, že tento návrh se může plně v textu e, objevit a že se může vlastně stát takovou hlavní e, tím hlavním směrem toho, co v této věci bude přijato následně. A u toho bych asi skončil. A ještě jednou děkuji za pozornost. Poté, co jsem tady zaznamenal e, volání poslanců po doplňující e, financování, tak mohu jenom říct, že my v tomto směru souhlasíme. Ještě jednou, pane kolego Glante, chcete zareagovat? Pane předsedo, ještě jenom k otázce financování. Pro mě bylo důležité, aby tady členské státy mohly být flexibilní, například u policejních a služeb a hasičů. To je interní záležitost členských států, jak to budou dělat a proto jsem navrhl členské státy a účastnické organizace. Eh, jinak eh, jsem chtěl také prostě vlastně dohlédnout poněkud dál eh, do diskuzí na radě a udělat několik mostíků, aby komise mohla mít eventuálně také určité prostředky, jak vyvíjet tlak na členské státy. Uvidíme, co z toho vzejde. Každopádně se těším na debaty s radou. Děkuji mnohokrát. Já děkuji za práci, kterou jste vykonal pozměňovací návrhy do 2. února eh, do poledne. Eh, čili teď mohu vyvolat eh, bod 9 na program. Tady se jedná o evropské širokopásmové sítě investice do digitálního růstu. Naší zpravodajkou je paní Cavela a já jí nyní dávám slovo. Prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit anglicky. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vám již rozdala neformální pracovní dokument, který obsahuje některé naše návrhy eh, co se eh, týč, týko, týkají evropské širokopásmové sítě. Tady musím říct, že náklady ne- digitální Evropy jsou značné. Podle posledních eh, studií 4% eh, HDP by byly, eh, bylo možné získat, pokud by jsme stimulovali digitální růst do roku 2020, což představuje nějakých 500 miliard eur. A teď ke zprávě. Podle mého názoru cíle komise Eh, pro rok 2020 eh, jsou stanoveny způsobem, eh, ve, podle kterého vlastně by ty výhody a zisky se objevily v dlouhodobějším časovém horizontu. V kontextu této parlamentní zprávy se domnívám, že jedním z důležitých cílů, na kterých eh, bychom se měli soustředit, je širokopásmová síť pro rok 2013, eh, což by vlastně eh, mělo umožnit napříč 27 členským státy pro občany získat zcela nové E, možnosti. Já jsem také toho názoru, že bychom e, měli e, postupovat v výstavbě infrastruktury do roku 2013 a to by nám umožnilo alespoň dvou megabitový megabajtový servis pro uživatele. Myslíme si, že toto je cíl, který je proveditelný pro všechny e, státy v Evropské unie a to v nepříliš vzdálené budoucnosti. Tímto způsobem e, se soustředíme na krátkodobé a střednědobé cíle. Kromě toho je zásadní si uvědomit, že e, poskytnutím tedy Eh, toho přijetí 100 Broadband eh, Access, tak eh, to musí jít zase ruku, ruku v ruce s robustní strategií, co se týče kyberbezpečnosti a dalších parametrů v této oblasti. Jinak by to byla služba pouze poloviční. Další věc se týká dostupnosti eh, širokopásmového pokrytí pro vzdálené oblasti, venkovské eh, oblasti a eh, nejzdálenější oblasti. Tady je třeba stimulovat podniky, aby do eh, těchto eh, věcí investovali a aby eh, byla zajištěna tedy širokopásmová síť pro ty nejvzdálenější místa, aniž by pro uživatele či podniky vznikala neodůvodněná zátěž. Myslíme si, že 100 eh, MB je eh, klíčovým cílem. Zároveň také musíme eh, pomýšlet na uži, na užitečnost a praktičnost bezdrátových sítí a satelitů. To jsou platformy, které mohou také být nápomocny právě v těch vzdálených a venkovských oblastech. Pak je tady třeba ještě zdůraznit eh, význam konkurence eh, pro, eh, v této oblasti. A je tady ještě jedno téma, a to je téma financování. Nedávné statistické údaje ukázaly, že v roce 2010 Eh, se financovalo čtyřikrát více do širokopásmových sítí než v roce 2009 a představovalo to 1,8 desetin miliard eur eh, z veřejných zdrojů. Takže já chci říct, že eh, cílené užívání eh, finančních zdrojů je tedy eh, velmi značným přínosem. K tomu musíme ještě eh, také více podporovat správné investování z veřejných zdrojů, partnerství soukromého a veřejného sektoru a zdůraznit také význam koordinací mezi regionálními orgány a e, lepší dohled nad službami telekomu. Ještě bych chtěla před závěrem říct, e, že podporuji ustavení E, pracovní skupiny na vysoké úrovni se všemi e, relevantními zúčastněnými aktéry pro vypracování relevantní strategie e, v oblasti ICT. To je totiž rychle se rozvíjející trh a my se musíme spojit, abychom našli společná řešení pro překonání těch překážek, které před námi jsou. A v době krize investování do širokopásmové sítě znamená také e, velké množství nových pracovních příležitostí a hospodářský růst. E, toto je téma, které musí vést e, evropskou digitální agendu a evropskou transformaci e, ekonomiky do ekonomiky digitální. Chci také poděkovat všem kolegyním a kolegům napříč politickým spektrem, kteří mi pomohli při vypracování zprávy a chci také poděkovat komisi za podporu a pomoc, která mi byla poskytnuta. Wir haben als nächste Wortmeldung die, den Kollegen Sadakas. Pan kolega Zadakas. Děkuji, pane předsedo. Také budu hovořit anglicky, abych ušetřil váš čas. chtěl bych poblahopřát zpravodajce za to, že nám pokr- poskytla dobrý základ pro tuto důležitou zprávu. Na straně jedné máme sdělení komise a také návrh vašeho dokumentu. Toto je, jsou vyvážené dokumenty, pokrývají všechny důležité aspekty. Vlastně všechno je tady jasné Potřebujeme dobré cíle, máme tady digitální agendu a tak dále. A na druhé straně tady máme hodně detailů, které musíme zdůraznit. Já sdílím váš názor na krátkodobý cíl do roku 2013 2 megabity. Eh, megabajty to je důležitá věc já také obecně podporuji i další aspekty ve vaší zprávě. Chci obrátit vaši pozornost na, na dvě oblasti. Chci vás podpořit, abyste se vrátila ke své minulé zprávě, kde jste se zaměřila na evropské iniciativy. Myslím si, že byste je měla rozšířit, protože e-health, e-government a další oblasti potřebují naši podporu a pak také umožní soukromé financování. Dále se chci vyjádřit ke sloganu široké pásmo pro všechny. Rych, vysokorychlostní internet pro všechny. No to potřebujeme infrastrukturu samozřejmě, potřebujeme také eh, zde ekonomický přístup a investice, ale určitá čísla ukazují a já tato čísla za Litvu mám. A nebudu vám je však říkat, chci vám pouze říci, že v Litvě pokrytí DSL je jenom asi, a DSL je jenom 80%, a my tyto cíle budeme potřebovat, ale využívání internetu závisí na příjmech. A tady máme také čísla z domácností tady jsou tři trojnásobné rozdíly mezi, doná, mezi domácnostmi. V těch bohatých domácnostech se využívá internet téměř 100% a v těch má nízkopříjmových domácnostech je to pouze 20% využívání internetu. Takže my také toto musíme brát v budoucnosti v potaz. Možná, že by i jiné země mohly dát příklady. To je zatím všechno. Blahopřeji zpravodajce. A já jsem zpravodaj za EPP a těším se na další reakce. Thank you again, Paní Valán, děkuji. pane předsedo. Chci poblahopřát komisi, protože ten návrh je vyvážený. Uh, Eh, chceme se stavět seriózně k těm cílům, chceme jich dosáhnout, proto je zapotřebí, abychom si k tomu dali i příslušné prostředky a toto sdělení je správným krokem, správným směrem. A jsem také pro tento cíl širokopásmové sítě, eh, protože to udrží Evropu konkurenceschopnou. Internet je eh, středobodem našich eh, společností eh, v celé řadě oblastí, od dopravy přes bezpečnost až k obraně, je prostě součástí každodenního života a rozvoj širokopásové sítě je zásadní pro občany i pro podniky, aby mohli více těžit z digitální ekonomiky, která se neustále rozvíjí, konkrétně ve sektoru služeb. Chtěla bych se s vámi podělit o to, co vnímám jako priority. Za prvé, prvé si myslím, že naším hlavním cílem by mělo být vytvořit to nejlepší možné prostředí a stimuly pro financování eh, této infrastruktury ze soukromých zdrojů. A my potřebujeme vytvořit konkurenceschopný širokopásmový trh tady je eh, to eh, třeba si uvědomit. Víme, že je důležité, aby národní regulátoři eh, přistupovali k věci soudržně, aby eh, prosazovali služby i konkurenceschopnost a aby jasně stanovené eh, principy dodržovali a dodržovali také nediskriminování jedněch i druhých. Je tady otázka konkurence v oblasti poskytování infrastruktury. To je důležitý faktor a je třeba si uvědomit, že poptávka by měla být hlavním parametrem. Za druhé, tam, kde není soukromé investování ekonomicky průchodné, tak je třeba najít zdroje jinak. Ale já e, musím říct, že tento návrh nevnímám jako e, něco, co by prosazovalo veřejné e, financování. Myslím si, že tam jsou začleněny i určité možnosti pro podporu e, soukromých e, investorů, ale k tomu je zapotřebí i právní jistota. Koordinace evropských e, kroků v oblasti používání fondu soudržnosti a fondu pro rozvoj venkova, to je také klíčové. Měli bychom si uvědomit, že těch e, cílů e, širokopásmové sítě je několik. Musíme také stanovit správné měřitelné ukazatele e, a zajistit zjednodušení právního rámce, jednotný audit, a e, dodržování e, auditu i pro e, vnitrostátní programy. Evropská investiční banka by měla se více zapojit do financování širokopásmové sítě ve světle cílů 2020. To bude mít nepochybně i velmi dobrý dopad na případné další investory. Dále jsem velice pro, abychom tady měli nový finanční nástroj, který by nám umožnil lépe financovat projekty v, e, široko, v oblasti širokopásmové síti. Myslím si, že to jsou opravdu klíčové kroky, které bychom měli e, realizovat a těším se na e, aktualizovaný program, návrh komise. Nicméně chci říct, že bychom měli směrovat naše úsilí k otevřeným infrastrukturám, e, které by podporovaly možnost výběru ze strany spotřebitelů a zvyšovaly konkurenceschopnost. Děkuji, kolega De Angelis. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo rychlý přístup a ultra rychlý přístup k internetu může hrát rozhodující roli při hospodářské obnově. A ve své době tomu bylo tak i eh, v oblasti dopravy a energetického zásobování. Jde tady, jde se, jedná se tady o rozvoj širokého pásma to je vlastně vlajková loď, iniciativa vlajkové lodi, iniciativy 2020 pro inovativní, trvale udržitelný růst. Rád bych poděkoval zejména paní zpravodajce za výbornou práci, kterou odvedla zejména s ohledem na celou řadu Eh, pozitivních podnětů. Eh, vztahuje se také na rozvoj nových sítí. Domnívám se, že příležito, rovnost příležitostí a stejný přístup eh, k telekomunikačním službám musí být zásadou, kterou musíme vždy, kdykoliv opakovat a kdekoliv zdůrazňovat a domníváme, domnívám se, že bychom skutečně měli apelovat na to, aby při výběru veřejných řízení se odkazovalo také na vyvážené podmínky přístupu k síti. Jedná se zde také o sdílení povinností pro posílení infrastruktur při rozvíjení eh, těchto širokých pásem. Eh, konají se rozhodnutí v Evropě o investicích či zamítnutí investic případ od případu Eh, s ohledem na rozvoj širokého pásma. Domnívám se, že je třeba zohlednit, že měsíční náklady rostou na základě eh, korektivních opatření, ale je třeba, abychom vše toto eh, vedli bedlivě v patrnosti a také neustále nad tím dohlíželi. Já Říkám to právě proto, že Evropa s ohledem na cíl 2020 by chtěl mít to rychlo spojení 20 MW za eh, přístupné všem občanům a je nezbytné všem občanům v Evropě objasnit, že je třeba tady vytvořit otevřený trh, který bude skýtat ehm, konkurenceschopnost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych začala tím, že poblahopřeji paní zpravodajce za tento neformální dokument, za tu předlohu, kterou s kterou nám seznámila, nás seznámila v tomto návrhu. A myslím si, že to doplňuje to, co předložila komise. Vlastně to jsou tři iniciativy. Ta první, která souvisí se spektrem, druhá, která souvisí s doporučením přístupu pro síť třetí generace a toto, které se týká specificky širokopásmového připojení. Myslím si, že to jde ruku v ruce spektrum a návrh o spektru, který předložila komise, jistě o tom budeme moci diskutovat v pracovním dokumentu našeho kolegy Hokmarka. A mm, Líbí se mi, že paní navrhovatelka tady poukázala na význam, který má spektrum s ohledem na to, co také navrhuje komise. Se tady dává lhůta, eh, co eh, do toho širokého pásma 800 megabajtů. Celá řada z nás už jsme o tom diskutovali v nejrůznějších momentech. Zdá se mi, že je tady ještě jeden aspekt, který bychom neměli ztratit ze zřetele, který se ve zprávě neobjevuje, a to je návrh komise v digitální agendě, aby jako cíl jsme vedli v patrnosti, aby všechna místa do roku 2020 měla skutečně přístup k širokopásmému spojení v rychlosti 30 MB a aby 50 domácností pro rok 2050 by měli přístup ke 100 megabajtům. Ehm, Někomu se může zdát, že to nemá smysl, že to bude znamenat velkou ctižádostivost, velké ambice a velké investice. Ano, je pravda, že dnes ti, kteří možná intenzivněji potřebují internet, nepotřebují tu rychlost, kterou umožňuje 100 MB, ale všechno postupuje nesmírně rychle a abychom skutečně dospěli k možnostem aplikaci všech těch sítí, eh, hovoříme o tom, že tyto cíle se stanou realitou a budeme stát blíže takovému internetovému rozvoji, který skutečně bude ovlivňovat stále více každodenní život. To je to, čemu jsme říkali internet věcí. A takovým způsobem, že pro všechno toto bude zapotřebí veliké rychlosti. A jelikož musíme mít na zřeteli dlouhodobou perspektivu, která v podstatě není zas až tak dlouhá, domnívám se, že eh, je třeba, tak jak se to objevuje i v návrhu komise, trvat na tom, že je třeba dosáhnout těchto rychlostí. Děkuji mnohokrát. Milé kolegyně, milí kolegové, teď musíme skutečně dbát na to, abychom mm, mm, dodržovali čas, takže kolega Kafin. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za pracovní dokument, který je dobrou bází pro další diskusy o tomto tématu. Naše skupina SD podporuje veškeré aktivity v souvislosti s digitální agendou a také veškeré úsilí související s moderní technologií. Hmm, když hovoříme o rozvoji užívání internetu, tak musíme také zmínit univerzální servisy a neutralitu sítí. Když hovoříme o stoprocentním širokopásmovém pokrytí, tak musíme dbát na to, aby naše politika byla nediskriminační a aby všichni mohli tyto služby využívat. Infrastruktura zatím není dokonalá, o tom také hovoří paní zpravodajka. Musíme také eh, zjistit, jaké služby budou nabízeny, jakou hodnota, jakou hodnotu tato infrastruktura bude mít. Já podporuji návrhy, které navrhuje zpravodajka eh, u bezpečnosti internetu je třeba opravdu, abychom se postarali o bezpečnost internetu. Enisa by se také měla na tom podílet také podporuji návrh zpravodajky, aby byla zřízena eh, pracovní skupina Task Force pro IKT. Potřebujeme zde větší konzistentnost, protože my neustále všem hovoříme, všechno podporujeme, ale členské státy často nemají konkrétní představu, co mají udělat, aby udělali krok před. Pak je tady ještě další důležitá věc, to je zapojení soukromého průmyslového sektoru. Když hovoříme o širokém pásmu, tak musíme vytvářet také možnosti pro PPP. A toto souvisí také s poskytování univerzálních služeb, neboť v současné době můžeme říci, že zatím nemáme správné nástroje tak, abych abychom eh, začlenili všechny. Často dochází ke sporu mezi veřejným a soukromým sektorem a někdy dochází k nežádoucím případům. Někdy eh, také je vybudována síť z veřejných sítí a přesto potom musí uživatelé platit za užívání síti soukromému provazovateli této sítě. A tak by to nemělo být, když hovoříme o PPP. Také na závěr si myslím, že když hovoříme o rozvoji širokopásmového internetu, tak si mu, jak musíme mít na paměti stanoviska nejenom aktérů jako členských zemí, ale také e, potom tady máme místní a regionální aktéry. A toto všechno musíme brát v potaz. Já lituji, že v ekonomickém plánu obnovy nejsou fondy na širokopásmový internet. Tam jsou určité finanční prostředky zmíněny, ale není jich dostatek. Kolega Hekmark. Ano, kolega Hökmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní zpravodajce, že nám dala tuto možnost uh, zhodnotit eh, cíle, eh, nasměrování strategie v oblasti širokého pásma. Mám několik připomínek. Za prvé, když diskutujeme o financování, tak možná bychom měli hovořit ještě jednoznačněji a říct, že toto je prostě jeden z hlavních cílů politiky soudržnosti, fondu soudržnosti zajistit, abychom měli tu úplně nejlepší kapacitu eh, a nejrychlejší kapacitu. A investice prostě musí být eh, udělány, musí být poskytnuty ty finanční prostředky. Když to není možno ze soukromých zdrojů, tak eh, odinut. Samozřejmě soukromé zdroje tam, kde to je jen trochu možné, ale Zatím to tak moc nevypadá. Když se podíváme ještě na tu nutnost lepšího pokrytí, vyšší kapacity, tak prostě bychom tohle měli zajistit, protože to je dobrý úkol pro e, financování e, z Fondu pro regionální rozvoj i pro e, financování z Fondu soudržnosti. To za prvé. A teď za druhé, když diskutujeme o širokém pásmu, tak máme tendenci hovořit eh, o všem možném. Eh, buď eh, tedy o optických vlátnech, či jiných možnostech. Já si myslím, že je lepší ty věci propojit. Ti z vás, kteří používají bezdrátové aplikace, tak používají prostě bezdrátové aplikace paralelně s těmi pevnými a když eh, ho jdete městem, eh, tak eh, prostě zase funguje mobilní internet. A ten růst, který zaznamenáváme v širokém pásmu, je obrovský. Právě v oblasti mobilního internetu. Podle zdá se, že z Loňska do roku 2014 to prostě poroste 27krát od roku 2010 do roku 2013. Je to strašně rychle, ten rozvoj, a u toho se to vůbec nezastaví, u tohoto rostu. A my tady mluvíme o strategiích, které započnou někdy v roce 2013-2014, kdy ta situace bude zase úplně jiná a e, velmi E, zásadně proměněna. To se netýká pouze telekomu a služeb spojených s telekomem, ale i dalších služeb, které se tady mohou začít vyskytovat kolem telekomu. E, evropské Google, evropské Yahoo a pak všechny ty nové aplikace. To je důležité. A pak ještě ta zcela e, řadová ekonomika zásadní výzva pro veškerý evropský průmysl tkví v tom, že prostě musíme zajistit eh, rozvíjející se produktivitu, která musí jít ruku v ruce s touto rozvíjející se kapacitou. A já prostě zdůrazňuji, že my se musíme posunout ku předu obrovsky rozhodným způsobem. Já jsem opravdu překvapen Eh, určitými věcmi. Hovoří se tady o nějakých megabajtech na rok 2020 a třeba v Koreji už je to pro většinu domácností objem tisíce megabajtů a ve Spojených státech tam už mají také poměrně vysoce eh, ambiciozní cíle. A to nemluvím o tom, co se bude dít v Číně. Já o tom hovořím, protože občas mám takový pocit, pane předsedo, že my e, plánujeme, že budeme do budoucna číslem 3 a to prostě není nějaká značná e, výhra. E, a obávám se, že bychom takhle mohli opravdu dopadnout. A naší zpravodajku, když hovoří o širokém pásmu, vyzývám, aby byla ještě tvrdší. Já si nemyslím, že to je jenom otázka toho, co navrhujete, 800 band, ale ten Eh, prostě to, to využití a eh, ta rychlost se eh, znásobují. Potřebujeme krýt i další části spektra. Ve vší úctě, vzhledem k dalším službám, televize a další, prostě my se potřebujeme otevřít a potřebujeme využít různých částí spektra dobrým a účinným způsobem. A Eh, respektovat kulturu, ale zároveň zajistit, aby se kultura podílela na těchto nových vývojových trendech. Za pár let 70 veškerého pohybu bude mít na svědomí mobilní internet. Ale to nebudou jenom nějaké vedlejší okrajové záležitosti, ale i seriózní kultura. Takže tady bychom asi se na to měli ještě více a zblízka podívat. Eh, pokud to učiníme, tak se opravdu můžeme stát číslem eh, tři, neučiníme, tak se můžeme stát číslem tři nebo čtyři, ale pokud se budeme snažit, tak se opravdu můžeme eh, pokoušet o tu první příčku a měli bych, mělo by nám o to jít. Minuten. Takže kolegyně, kolegové, máme dvě minuty nebo minutu a půl a začíná to být obtížné, protože kolegyně Tyko se chtěla ještě chopit slovo, ale prosím pěkně skutečně maximálně krátce, protože zpravodajka ještě musí dostat příležitost tomu, aby něco poznamenala. Prosím pěkně. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna Țavela pentru documentul pe care ni l-a furnizat. Děkuji paní Cavele za její dokument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 tady diskutujeme také o dokumentu z vlastní iniciativy. V roce 2008 předložila komise plán obnovy a hodlala zabezpečit 100% pokrytí širokopásmovou sítí. Ale bohužel v roce 2010 jsme toto nemohli potvrdit a neprosadili jsme to. A vůbec se nám to vlastně nepovedlo. Komise se zavázala k tomu, že toto dokončí do roku 2013. A já doufám, že po této zprávě komise eh, předloží dokument, ve kterém se zaváže ke splnění tohoto cíle. Myslím si, že také musíme diskutovat o zahrnutí všech občanů do IKT. Širokopásmový internet by měl být k dispozici i v chudších a odlehlých oblastech. Také bychom měli hovořit o tom, že přístup k internetu by měla být univerzální služba, takže každý by měl mít možnost eh, přístupu k různým službám prostřednictvím širokého pásma. Poslední věc, kterou chci zmínit, je to, že já bych ráda zapracovala do zprávy také středně dobé revize současného finančního výhledu, tak aby bylo zaručeno, že 100% pokrytí bude k dispozici do konce roku 2013. A také bychom měli rozvíjet další aplikace. To je všechno, pane předsedo. No, možná bude nejlepší, když dám slovo hned paní Cavila, nebo chce ještě něco říct komise. Myslím si, že už bychom se toho mohli skoro zříci. Jestli to bude půlhodinová přednáška, tak to zkrátíme, tak tedy ne. My děkujeme pouze zpravodajce a vítáme zprávu vzhledem k časové tísni. To jsou nejlepší přihlášky, které slyšíme dnes. Pane předsedo, já bych chtěla všem kolegyním a kolegům poděkovat. Musím říct, že to byla inspirativní diskuze, bohatá diskuze. Já se z toho těším. A ty příspěvky pro mě byly velice zásadní, velmi významné. A motivují mě e, k tomu, abych ještě lépe na zprávě pracovala. Nepůjdu teď do žádných podrobností, ale zcela určitě E, se pokusíme o všechno, co tady bylo řečeno, budeme s vámi všemi spolupracovat a podíváme se opravdu e, na zprávu zblízka, aby vzniklo, vznikl dokument, který by byl inspirativní a měl výrazné zaměření do budoucna. Toto je jeden z nejvýznamnějších sektorů. Já e, chci říct ještě jednu věc. Měla jsem trochu výhrady Eh, k tomu, abych tyto věci eh, stavěla jako výraznou prioritu a měla nějaké velmi ambiciozní cíle. Proč? Protože jsem zatím neměla jistotu, že budeme mít finanční krytí pro všechny tyto věci. Ale musím říct, že to, co tady bylo řečeno, pro mě bylo velice, velice užitečné a cené a eh, musím říct, že poté, co tady tyto věci zazněly, vám mohu slíbit, že ta zpráva bude mnohem lepší ještě než je. Děkuji mnohokrát za vaše závěrečné poznámky. Přeji vám i vašim kolegům potěšitelnou práci. Čili zítra budeme pokračovat a dnes přerušuji zasedání.